Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, zahájíme dnešní dopolední zasedání. Já vás vítám na zasedání našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu a prosím, abyste se usadili. Eh, chtěla bych upozornit, že je běžné zahajovat toto zasedání 15, nikoli 15.08. Eh, my musíme trošku změnit eh, pořad jednání. Takže dvacítka eh, přijde na řadu po sedmnáctce a dvanáctka a třináctka, čili dohody ve tabáku a výměna názoru s komisařem Šemetou k Olafu tak to bohužel bude muset odložit na jiný den, jiné zasedání, poněvadž pan komisař onemocněl a my mu přejeme brzké uzdravení. K bodu číslo dvě bych vám chtěla říci, že slyšení komisařů se připravuje na plné obrátky. Eh, budeme mít eh, paní komisařku Georgievu, eh, která je vlastně jediná, která, u které máme zatím úplně pevný termín. A tedy bude to výbor rozpočtový, výbor pro kontrolu a do určité míry také eh, právní eh, výbor. A eh, paní komisařka Georgieva by to chtěla tak, aby všechny výbory byly na stejné úrovni. To znamená, že budeme mít možná méně otázek, méně prostoru pro otázky, než jsme očekávali, ale to ještě vám taky nemohu říci eh, v absolutních hodnotách, jak to bude. V kont News vidíte také eh, veřejnou zakázku právě eh, vyhlášenou, poněvadž tady jsou nějaké studie, které budou, které budou vypsány. A teď jsme de facto, nebo vstupujeme do nového období. Eh, dále zde máme schválení zápisu ze schůzí ze 7. července a 20. července. Tak, potom zde máme jazyky, tak jako eh, je to eh, stanoveno v našem, našem Hobby News a máme také vysílání po internetu. Tak a nyní Schválení zápisu ze, schůze, ze schůzí, to je bod číslo 3, 7. Eh, červenec a 22. červenec a opět eh, připomínky, prosím, do konce tohoto zasedání, jinak bude, budou oba dva zápisy považovány za schválené. Bod číslo 4. Zvláštní zpráva číslo 13. Rozvojové pomoci EU prostřední Asii. Já e, vítám e, člena účetního dvora pana Hanse Gustafa Vesperga a hned mu dám také slovo. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, my jsme se snažili Eh, zaměřit na to, jak v letech 2007 až 2012 se dařilo Evropské komisi a Evropskému diplomatickému servisu eh, řídit rozvojovou pomoc pro střední Asii v rámci kooperačního nástroje. To byl ten hlavní financovací nástroj. Hlavní priority eh, bylo regionální spolupráce, životní prostředí, řízení migrace a hranic, bod proti, boj proti eh, organizovanému zločinu, eh, nevládní organizace občanská společnost. Také šlo o snižování, nezam, snižování chudoby, zvyšování životního prostředí, eh, ochrana v oblasti zemědělství, eh, a e, dále témata jako dobré vládnutí a ekonomické reformy. Audit e, konstatuje, že Evropská komise se řídila osvědčený postupy vzhledem ke svým prioritám. E, také konstatujeme, že pomoc byla poskytována vhodným způsobem a že e, v zásadě šlo o dobré plnění rozvojové politiky e, v zrcadle dosud učiněných zkušeností. Audit dochází k závěru, <clears throat> že komise i ESVČ e, vyvinuli značné úsilí o plnění, účinné plnění tohoto programu pro střední Asii. Eh, eh, možná, že to plnění nebylo úplně stoprocentní. Komise eh, debatovala o prioritách s příslušnými zeměmi a snažila se naše výdaje upravit podle místních priorit. Také geografické rozdělení zrcadluje relativní prosperitu. Podařilo se Eh, přiblížit k plnění eh, obecných cílů stanovených v příslušném dokumentu. Nicméně eh, komise podporovala více sektorů, než by odpovídala osvědčeným postupům. Hmm. Komise při plnění svých plánů zahrnula mnoho malých projektů, což ovšem znamenalo pro delegace více práce. Eh, také to zkomplikovalo řízení programu, eh, poněvadž eh, bylo zapojeno, byla zapojená řada finančních nástrojů a bylo těžké přesně zjistit, kolik bylo přesně vynaloženo prostředků do jednotlivých odvětví a do jednotlivých zemí. Také se komise nepokusila o odhadování celkových administrativních nákladů na poskytování této rozvojové pomoci ve střední Asii. Komise mohla a měla být poněkud rigoroznější v, v Tadžikistánu a v Kyrgyzstánu, eh, kde fungovaly programy na podporu rozpočtu a také eh, se to týkalo některých specifických programů. Eh, bohužel se to, snaž, se to zaměřilo spíše formu eh, závazku, spíše než na celkové zlepšení situace. Regionální programy eh, nedosáhly celoregionální dimenze. Bohužel šlo pouze o, pro, o, tedy o nástroje určené více zemím, ale nikoli celému regionu. Komise eh, bude moci nyní čerpat ze svých zkušeností a postupně programy zlepšovat. Výsledky jsou užitečné, ačkoliv ne vždy byly k dispozici včas a ne všechna doporučení byla zohledňována. Zpráva komise se eh, zabývala spíše popisem činnosti nežli výsledky. A tím se dostávám k doporučením účetního dvora. Předpokládáme-li, eh, že programy pomoci Střední Asie budou pokračovat, doporučujeme, aby plánování a plnění eh, dalších kroků rozvoje eh, by měla komise a SVČ zakládat na zkušenostech z období 7 až 12. Zejména by komise a ESVČ měly pracovat na celoregionálních programech, aby se naplňovala skutečně regionální dimenze. Také by se měla soustředovat veškerá pomoc eh, konkrétním sektorům. Je třeba mít lepší systém počítání a také reportování celkových nákladů spojených eh, s plněním této pomoci. Pokračování těchto programů by mělo být doprovozeno pevnými podmínkami, eh, zejména v oblasti eh, lepší podpory antikorupčním mechanismům. Je třeba programy zlepšovat eh, vzhledem ke zkušenostem a změněným okolnostem. A e, konečně komise a SVČ by měly podávat e, reporty o výsledcích a dopadech vzhledem k plánovaným cílům srovnáním a dopadům. Děkuji vám, pane Vesberku, za velmi zajímavou zprávu. A nyní pan kolega Paňo jako zpravodaj má slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové velice oceňuji práci pana eh, Hansberg který nás seznámil s prací eh, dvora a e, bylo to v lednu 2014, kdy vlastně účetní dvůr e, publikoval e, dokument o evropské pomoci ve prospěch Střední Asie. A účetní dvůr se zamýšlí nad tím, jak Evropská komise a služba vnější činnosti naplánovali a řídili rozvojovou pomoc pro země Střední Asie za období 2007 až 2012. Podle účetního dvora účet, Evropská komise a služba vnější vnější eh, činnosti vyvinuli velké úsilí v těžkých podmínkách, jak tady právě zaznělo, aby naplánovali a, a realizovali tento rozvojový program pro Kazachstán, Afganistán, Tadžikistán a Turkmenistán a Uzbekistán. Ovšem, jestliže jak, jakkoliv jaksi eh, to eh, přidělování prostředků a plánování bylo dobré, ale realizace potom byla pomalá a rozdílná podle jednotlivých typů, podle jednotlivých zemí. Eh, pomoc byla adresovaná především velkému počtu malých projektů, což samozřejmě zvýšilo zátěž pro jednotlivé delegace Evropské unie a to pochopitelně znamenalo více práce pro účetní dvůr. A účetní dvůr zdůrazňuje, že komise měla být důslednější eh, při ehm, eh, realizaci těchto programů, hlavně v Tadžikistánu a Kyrgyzstánu a eh, vyžadovat specifické podmínky pro boj s korupcí. Já opakuji, jak si velice vítám zprávu pana Rosberka a, a, a sdílím řadu závěrů účetního dvora, ale přece jenom, jak jsem ve své zprávě zdůraznil, bych chtěl se dotknout tří témat. Za prvé, alokované prostředky z Evropské unie pro země střední Evropy jsou velice nedostatečné eh, k tomu, aby naše akce mohly mít významný vliv na mm, tuto oblast. Eh, například alokovaný rozpočet pro eh, rozvojovou pomoc Evropské unie pro země Střední Asie představuje 89 milionů dolarů pro léta 2010 a 2011 a to je velice nedostatečná částka v porovnání se 175 miliony dolarů ze Spojených států a 150 miliony dolarů vyplacenými Tureckem za stejné období. Takže si klademe, nebo já kledu otázku eh, na pana Vesberga, jestli vás komise informovala o tom, že chce zvýšit alokované prostředky pro období po roce 2013. Za druhé, eh, Středoazijské republiky mají vážný problém s korupcí, jak jste uvedl, a v indexu vnímání korupce, který publikuje Transparency International, všechny získaly známku nižší než 28 ze 100. V roce 2011 Kyrgyzstán, Turkmenistán i Uzbekistán se nachází mezi 10% nejhůře zařazených států ze 182 hodnocených. Takže taková endemická korupce by mohla poškodit i jaksi kredit Evropské komise a dopad těch pomoc, po, podpůrných projektů. Takže se ptám, zda komise upřesňuje protikorupční mechanismy, které by měla uplatňovat, nebo zda něco upřesňuje o mechanismech, které by mohly posílit boj s tímto nešvarem. A konečně chci požádat Evropskou komisi, aby přijela opatření pro e, výplatu spíš e, na základě skutků e, dotčených zemí, než na základě jejich slibů reform. Měla by vést dialog o reformách a hlavně o hodnocení výsledků reform. A ptám se, pane Vizberku, jestli, se, jestli vám Evropská komise sdělila, jaká konkrétní opatření opatření chce přijmout pro zlepšení koncepce tohoto programu a jeho realizace. Takže tolik shrnutí eh, zprávy, kterou jsem vypracoval. Děkuji. Tato zpráva a pracovní dokumenty um, je skutečně za eh, velký zájem. Máme tady kolegy, řadu kolegů, kteří, kolega Celer, který je také v, eh, členem delegace pro Jižní Asii, si přeje slovo. Děkuji, pane před, paní předsedkyně. Dě, já chci poděkovat za tuto eh, účetnímu dvoru za tuto zprávu, která um, upozorňuje na um, tento region a také chci poděkovat kolegovi za zprávu, kterou, která ještě upřesňuje to, co vedlo se zprávě účetní dvůr. Když hovoříme o střední Asii, tak to samozřejmě není homogenní region. Jsou, je tam pět států, které jsou velmi rozdílné. Kazachstán, Turkmenistán mají bohaté nerostné suroviny, na druhé straně Tadžikistán, Tyrgyzstán, mají spíše méně nerostných surovin a s, e, také co do průmyslového rozvoje. Jsou to chudé země, mnoho občanů odchází do ciziny, Tadžikistán, e, tam spousta lidí musí hledat e, nový život v cizině. Kazachstán, tam je HDP na hlavu vyšší než u některých um, členských zemí EU, takže tady máme velké rozdíly. Nesmíme zapomenout, eh, vlastně z čeho vznikly tyto státy, z rozpadu Sovětského svazu a částečně um, jejich nezávislost vlastně se vyznačovala etnickými konflikty, spory. Tadžikistán například eh, v 90. letech um, zaplatilo životem 100 000 lidí. Současně samozřejmě je to velice citlivý geopolitický prostor státy. Um, jsou tlačeny Rus, tlačí na ně Rusko, Čína, Afghánistán. Samozřejmě ten vývoj v Afghánistánu pokud by se mezinárodní jednotky stáhly, tak to by samozřejmě mělo dopad i na ně. Um, proto také v v roce 2007 EU schválilo strategii pro střední Asii. Ovšem tato strategie jako společná strategie EU nebyla v posledních letech příliš viditelná. Jak už bylo řečeno, finanční angažovanost ze strany EU e, často zaostává nad jinými, za jinými státy. Německo samotné například investovalo více do rozvojových projektů v těchto zemích než EU. Eh, e a z tohoto hlediska si myslím, že by se měl klást důraz na eh, koherentní, časově koherentní přístup. Často mám dojem, že se postupuje podle eh, principu, že EU by se mělo zajímat o lidská práva a ekonomické záležitosti řeší členské státy. To není koherentní. A EU by takto nebyla kredibilní. E, tento regionální, e, ten, ten regionální přístup, to je věc, která, které by nemělo zůstat. Samozřejmě Eh, větší, eh, je nutné mm, mm, více koncentrovat ty projekty, například když Uzbekistán a Tadžikistán eh, z důvodu dodávek vody se vlastně dostali do stavu blízkého válce, tak pak samozřejmě v Uzbekistánu by mohl projekt vodo, pomoci vodohospodářský projekt a aby bylo omezeno plítvání vodou jednoduchými opatřeními Eh, tak to by se dalo vyře- vy- ušetřit až 40 vody. Současně by se dalo pomoci Tadžikistánu v oblasti energetiky. Zdravotnictví je další věc. Zabezpečení hranic, tam už se EU angažuje společně s třetími zeměmi. Jsou tam tedy různé možnosti působení v těchto zemí eh, je tam to obklíčení, o kterém už jsem mluvil, Čína, Afghánistán, Irák. E, to se nedá, to se dá řešit velmi obtížně, ale e, my tedy bychom měli nejenom vyvážet rozvojovou pomoc, ale také evropské hodnoty. To by mělo být vidět. E, ty státy, které tam chtějí mít vliv, tak které jsem jmenoval, to nejsou právě země, které by zajímaly demokratické hodnoty. Mm, domnívám se, že zpráva účetního dvora je užitečná a um, že by měl ještě jednou apelovat na EU, aby posílila své diplomatické zastoupení v těchto zemích s cílem také lepší koordinace opatření jednotlivých států. A aby i když to bude ještě dlouhá cesta, abychom postupně um, pomohli občanům těchto zemích a také um, reprezentovali naše hodnoty svojí přítomností na místě. Děkuji. Já bych měla jednu otázku, než dám slovo komise. Tedy jaký smysl má platit zemím jako Kazachstán rozvojovou pomoc? A die tiefgreifenden. Pak si řečí ve, ve eh, zprávě účetního dvora, eh, jaká eh, o vysoké míře korupce v dané zemi. To vlastně spochybňuje celou rozpočtovou pomoc. Jak na to komise reaguje? A zda to má nějakou formu? Já Mám tady napsáno, že um, máme tady mm, ře, zástup ředitele nebo vedoucího oddělení. Kte, komu mám dát slovo? Prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji členům účetního dvora i zpravodaji mm, za zvláštní zprávu i pracovní dokument vašího výboru. E, Komise a Evropská služba vnější činnosti velice příznivě eh, vítá tuto zvláštní zprávu účetního dvora, která obsahuje celou řadu pozitivních hodnocení rozvojové pomoci pro střední Asii v kontextu, který, jak bylo připomenuto, je velice citlivý a politicky složitý kritiky je tam málo, ale je to kritika relevantní ohledně korupce, veřejný finanční, administrativní zátěže a rozdrobenosti. Eh, dokument, pracovní dokument vašeho výboru odráží toto hodnocení účetního dvora a bere v potaz většinu doporučení účetního dvora, ale také odpovědi, které komise eh, na tyto připomínky předložila, podobně jako služba vnější činnosti. Připomenu, že doporučení účetního dvora jsou eh, do, v počtu šesti hlavní doporučení. Komise a vnější služba vnější činnosti akceptují pět z těchto šesti doporučení eh, v plném rozsahu a zavázali se eh, je realizovat a pouze jedno to doporučení odmítáme. A tím tedy začnu. Komise a, a Evropská služba vnější činnosti jsou toho názoru, že vytvoření nového systému výpočtu a skládání účtu za administrativní e, zátěž, hodnot, e, e, hodnocení administrativní zátěže této e, pomoci, protože máme activity-based budgeting, systém, který právě nám umožňuje vypočítat administrativní náklady na zprávu této rozvojové pomoci a jeho výše není určují rozhodující pro poskytování této eh, pomoci. Kdyby tomu tak bylo, tak by bylo velice těžké financovat eh, pomoc, která je takzvaně nákladná, to znamená buď prostřednictvím nevládních organizací, nebo tam, kde se eh, týká nejchudších zemí a kde ta naše technická asistence je daleko náročnější a pak by to bylo v rozporu s naší politikou rozvojové pomoci. Komise kromě toho podrobně sleduje administrativní náklady a pokaždé, když je to možné, se snaží tyto zredukovat, především v rámci nového systému víceletého finančního rámce, kde jsou periodická hodnocení pracovní zátěže, jak na ředitelství, tak v jednotlivých eh, zastoupeních, kde dochází k revizím eh, statutu úředníka i v hodnocení výkonů. A řekl bych, že tato otázka administrativních nákladů nestojí v kontextu střední Asie, ale stojí v daleko širším kontextu obecně našich rozvojových pomocí. Jestliže tedy účetní dvůr a parlament budou chtít vytvořit nový systém výpočtu a měření administrativních nákladů na rozvojovou pomoc, které by změnily stávající systém ABB, který byl zaveden v souladu s rozpočtovými orgány, pak to bude vyžadovat příslušný institucionální eh, rámec a a e, souhlas rozpočtových orgánů. A nyní, co se týče Střední Asie e, a korupce a rozpočtové pomoci. Komise je si samozřejmě vědomá závažnosti problému korupce ve Střední Asii a snaží se e, také prostřednictvím svých odvětvových programů toto řešit s zdůrazňováním transparentnosti, odpovědnosti a efektivním hospodařením se s veřejnými prostředky. Samozřejmě nejde o to, že by pár rozvojových projektů sem tam pomohlo odbourat korupci, která je zakořeněna v kulturních postojích a systémovém chování. A to je velice silně zakořeněné ve zemích Střední Asie. Ovšem naše rozpočtová pomoc se snaží maximálně odbourávat korupční praxi nebo ji omezovat a používáme rozpočtovou pomoc velice striktním způsobem, čistě na odvětvové bázi, nikoli obecné, a to e, s zaměřením na zdravotnictví, sociální ochranu nebo školství. A pouze ve dvou zemích, a sice v Tadžikistánu a Kyrgyzstánu, kde máme pocit, že máme trochu vliv na veřejné e, rozpočty a zaměřujeme se na technické programy na pomoc při hospodaření s veřejnými prostředky a zaměřujeme se na jasné a kontrolovatelné výsledky a prostředky jsou deblokovány vždy na základě dosažených výsledků. E, komise nemá žádné důkazy ani ani eh, účetní dvůr nic takového nezjistil, že by byly prostředky z Evropské unie, eh, jak si zásobovaly nějaké korupční okruhy. Naopak přispěly ke zlepšení veřejných financí. Co se týče výsledků a dopadů pomoci, komise, jakož i Evropská služba vnější činnosti usilují eh, ve směru dosažení toho, co doporučuje jak účetní dvůr, tak váš výbor, tak tak, aby byly lepší nejenom ty aktivity, které jsou financované, ale celkový dopad, který je také zahrnutý v rámci nového programového období se střední Azií, což se nazývá rámec výsledků rozvoje výsledků, který je připojený ke každému programu s danou partnerskou zemí i na regionální úrovni. A na závěr bych chtěl zmínit několik bodů, které tady zazněly eh, z úst jak zpravodaje i vás, paní předsedkyně, nad rámec pracovních dokumentů a doporučení. Co se týče doporučení čtyři zpravodaje, kde navrhuje, aby angažovanost Evropské unie v střední střední Asii byla diferencovaná a podmíněna eh, politickými a správními aspekty, tak bych chtěl upozornit na to, že toto ustanovení funguje v nástroji eh, v sousedství a nikoli rozvojové pomoci. DCI, který my používáme ve střední Asii, je nástroj pro boj s chudobou. A ta diferenciace ke které dochází, je daná e, mírou bohatství nebo chudoby země a nikoli da, e, mírou kvality hospodaření a státní zprávy. A můžeme zaznamenat, že Kazachstán už nespadá do eh, tohoto programu od roku 2014, protože už překročil vlastně tam tu prahovou hodnotu. Turkmenistán zůstává zatím eh, možným příjemcem eh, této pomoci a tři ostatní země nadále také zůstávají možnými příjemci. Spravodaj v doporučení 17 také uvádí, že by bylo potřeba pod podpořit nevládní organizace, které budou skutečně nezávislé. To je naším přáním náš všech. My činíme v, v, veřejné výběrová řízení, kde apelujeme na, nebo vyzýváme nevládní organizace, aby se hlásili, ale jak víte, ve střední Asii ne všechny nevládní organizace jsou zcela nezávislé a prostě musíme eh, fungovat s těmi partnery, kteří existují a kteří eh, smějí fungovat. Co se týče delegací a otevření delegací v zmíněných zemích, to je doporučení 11, tak jedině v Turkmenistánu, v Aškabátu nemáme zastoupení, ale už bylo schváleno jeho otevření, služba pro vnější činnost to také schválila, ale zatím eh, to rozpočet nedovoluje, takže než bude otevřená tato delegace, byla otevřená styčná kancelář s diplomatem ze služby vnější činnosti v Ašchabádu, který nám může poskytnout pouze logistickou pomoc, ale eh, my se tady ze sídla snažíme vysílat hodně misí do terénu, abychom mohli sledovat aktivity v Turkmenistánu. A poslední věc, která tu zazněla, je navýšení pomoci Střední Asii. Zda můžeme očekávat, že dojde k nárůstu. Ano, nový víceletý finanční rámec nám umožnil zahájit programování a jak jsme vysvětlili v rámci strategického dialogu s parlamentem v květnu, červnu a červnu, červenci. Prostředky alokované pro střední Asii na nadcházející tři roky bude 1780 milionů eur, to znamená o 35 více než v minulém období. A tato částka je o to vyšší, že Kazachstán už nebude při, přijímající zemí, to znamená, že to bude pouze pro čtyři země plus eh, regionální rozpočet, eh, tak jak to rozvojový pro, eh, výbor odhlasoval. Takže tolik ze strany komise. Děkuji vám za pozornost. Vielen Dank. Děkuji vám. Tak já mm, tady bohužel nemám vaše jméno. Mohli bychom vás požádat o jméno? Oui, je suis Jean-Claude Boisdin, chef d'unité. Jmenuji se Jean-Claude Boisdin, jsem vedoucí jednotky AFCO na DG pro rozvojovou či, eh, pomoc. Děkuji, pane Boisdine. Tak a Eh, Administrační náklady nejsou zbytečné a my to už teď vlastně víme, takže skutečně by bylo eh, pro nás zajímavé, kdybyste se mohli ještě zmínit o tom, to tématu. My eh, vnímáme, že vy si stěžujete na vysoké správní náklady, zejména u malých pro- projektů. Pane Blada, my asi my musíme říct, že nám příliš nestačí ta vaše eh, poznámka, že se tady už eh, leco zlepšilo, to nám opravdu nestačí, protože to jsou eh, náklady delegací, diplomatů a je tam spousta ještě dalších věcí, která s tím souvisí, čili tady je otázka, co byste nám poradil, pokud se týče zlepšení té situace. No a možná kolegové by se k tomu taky ještě mohli vyjádřit. Ještě kolega Celer? Děkuji vám, paní předsedající. Mám jednu otázku. Jestliže poskytujeme makrofinanční pomoc a podmínujeme to politickým vývojem v těchto zemích, dá se eh, v pohodě říci, že eh, nejdále je v tom rozvoji, v tom postupu Kyrgyzstán, ale zároveň Kyrgyzstán potřebuje nejvíce eh, prostředku na pomoci. A jestliže my zde hovoříme o 15 milionech eur, makrofinanční pomoci, ale potřebujeme dva roky na to, abychom ty peníze vůbec stačili vyplatit, tak já myslím, že eh, tady bychom eh, skutečně měli eh, fungovat poněkud rychleji, pokud se některé státy snaží vydat naším směrem. Jinak nás může předběhnout Rusko nebo Čína. Děkuji, paní předsedající. Eh, ptáte se, eh, co s těmi administrativní náklady. Já myslím, že my jsme v té zprávě poukázali na to, že eh, tam máme velký počet eh, projektů a to samozřejmě eh, znamená řadu administrativních nákladů, ve kterých je těžko se vyznat. To je jeden problém. Eh, další bod je, že komise by měla zvážit nějaký systém, aby měla jasné, jasno v tom, kde ty administrativní náklady vznikají a kolik připadá na jednotlivý, na každý jednotlivý projekt. Děkuji. Eh, Pani, pan Bořán ještě jednou. Děkuji, paní předsedkyně. Musím se přiznat, že se mi neodpovídá lehko na tuto otázku, protože pokud bychom hledali metodu, která by eh, alokovala administrativní náklady služby vnější činnosti k jednotlivým projektům, abychom zjistili, který projekt vyvolal jaký výdaj, tak by to byla velice služitá a nákladná operace a nevím, jak až by to bylo přínosné pro nás. A to nejenom v oblasti rozvojové politiky, v rozvojové eh, spolupráce, Administrativní náklady, to je věc, kterou my sledujeme, snažíme se omezovat, v současné době omezujeme i v oblasti personální, i, i v sídle, i e, na delegacích, přestože objemy prostředků na rozvojovou pomoc narůstají v souvislosti s víceletým finančním rámcem, chceme udělat více za méně peněz, ale nechceme e, udělat kritériem při rozhodování eh, náklady na jednotlivé mikroprojekty, protože jinak by velké projekty a velké kontrakty měly zelenou a malé projekty s malými nevládními organizacemi a jinými subjekty, které pracují v terénu s tou nejchudší populací, tak ty by vlastně se dostaly do nevýhodné situace. Takže v zemích jako Střední Asie se domníváme, že takováto operace by nebyla e, Ehm, tak dalece eh, přínosná, ale jak říkám, není to specifické pro střední Asii a má to daleko širší dosah politický. Thank you. Um, I... Děkuji vám. Já bych jenom chtěl stručně poukázat na to, že eh, tady máme administrativní náklady v relativní eh, výši 14,6 Eh, ve střední Asii a to je třeba považovat za hodně. Podle mě by bylo mnohem lepší, eh, kdyby eh, nám bylo jasné, kdybychom pochopili, proč je to tolik, kdyby to komise nějakým způsobem vysvětlila, to by skutečně byla cená informace. Sí, um, yo estoy de acuerdo con el señor ¿verdad? Me parece, eh, porque justamente estamos viendo cómo en aras de. Eh, Jsme eh, svědky centralizace, která má snížit administrativní náklady. Já jsem naštívila Kazachstán, byla jsem tam na jednom evropském projektu a problém je, že vlastně už ztrácíme tu přítomnost na místě. Já jsem chtěla požádat, eh, chtěla jsem se zeptat eh, komise, zda administrativními náklady myslíme pracovníky tady nebo tam. Zda tedy mm, komise vynakládá prostředky na byrokracii v Bruselu a ty projekty, které já jsem viděla tady, ten mandát z tohoto výboru, mm, to byly, jako parlamentní delegace jsme tam navštívili různé projekty konkrétní a když jsme tam byli, tak tam byla vysoká míra implementace. Byly to vysoké administrativní náklady na pracovníky tam na místě. Možná mluvíme tedy o, o zaměstnancích zde v Bruselu, ale já jsem mm, pochopila, že mluvíme o pracovník poradcích, kteří jsou vyškoleni tam na místě, mm, kteří jsou školeni o hodnotách EU. Takže je tomu tak tady. Myslím, může zástupce komise nebo účetního dvora odpovědět. Myslíte tedy e, pracovníky na místě, kteří pracují ve střední Asii? E, mm, já bych chtěl ještě tady připojit k, otá- k této otázce je, jak vy, z čeho se skládají ty administrativní náklady. Pokud to nevíte, tak bychom byli vděční za písemnou, eh, písem, písemnou informaci. Každopádně to bude stejně důležité pro příští udělování absolutoria. Kolega, kolegyně Sender položila otázku. A já také jsem se připojila k té otázce. Ano, domnívám se, že informace, které máme a které s vámi sdílíme v rámci aktivity Based Budgeting ABB a celá revize administrativních nákladů možná umožní spočítat, co je alokováno střední Azii, ale ty odhady, které účetní dvůr chtěl dělat na jeden rok nebo za rok 2011 ve střední Azii, to jsou odhady, které jsou jistě seriózní, ale současně sporné. Například nevíme, zda tam byla zahrnuta míra mest kolegů, kteří pracují v sídle na spolupráci se Střední Asií. A jak se určuje e, počet lidí v Bruselu alokovaných pro Střední Asii? E, a teď je otázka, jestli jsou tam také zahrnuty náklady na audity, včetně auditu účetního dvora nebo ne. A zda hodnocení projektů během anebo po skončení projektu je součástí e, zprávy zprávy eh, a administrace nebo ne. Jestli jsou naše náklady srovnatelné s náklady OSN eh, a jiných organizací, které tam fungují ve stejných podmínkách. To jsou všechno složité otázky. Proto my říkáme, že eh, vytvoření nového systému výpočtu, který doporučuje účetní dvůr, nepovažujeme nyní za prioritní. Myslíme si, že hospodaříme s prostředky, které nám jsou dány co nejlépe a velmi dobře a současně naplňujeme hlavní priority. Proto jsme se distancovali od tohoto doporučení a já jsem plně připraven se podělit s vámi s, e, o, o e, informace, které máme, ale nikoli se zavedením nového účetního systému, na který nemáme nutně v, e, zdroje k dispozici francouzi říkají, aby se nevylela voda i s dítětem z vaničky. Ano, aby se nevylila z vaničky voda i s dítětem. Takže jak jste se odmítl vrátit k tomuto bodu, a to je také bod eh, ve zprávě našeho zpravodaje, to bude bod Eh, tak proto se k tomu vracíme a budeme se k tomu vracet, protože si myslím, že to je plnohodnotný eh, bod, eh, téma, taky v souladu s tím, co píše účetní dvůr, proto určitě se k tomu budeme vracet a ty dodatečné informace budeme vítat. Za to děkuji. Pan Vespak. Thank you, Madam Chair. I just want to... Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem chtěla jenom jsem chtěla zdůraznit, že naše odhady uh, Eh, administrativních nákladů jsou v příloze 3, tabulce 38, kde je tedy přehled eh, těch nákladů, pokud víme tedy. Besten Dank. Děkuji. Pan zpravodaj má slovo, pan Párňo. Ano, paní předsedkyně. V té diskusi, která tady teď proběhla, myslím, je několik bodů, které um, jsou pregnantní a je třeba se jim věnovat a komise by měla v nich jít dál. A to je boj s korupcí. Samozřejmě tady byla zajímavá diskuse o administrativních nákladech a stejně jako vy se domnívám, že je potřeba odpovědět na řadu otázek, ale zdá se mi, že v posledních letech, když se podíváme na zprávu účetního dvora, tak cítíme, že protikorupční mechanismy je tam uvedeno, že pravděpodobně dochází ke korupci. Ale pak už není předložený žádný protikorupční mechanismus. Takže si myslím, že je nutné, a to brzy, aby komise předložila nějaké návrhy na toto téma. To byla otázka nebo připomínka? Otázka na adresu účetního dvora nebo na komisi? Na, na komisi, pan Boda. Co se týče korupce, Snažil jsem se být explicitní, co se týče našeho hlavního přístupu. Korupce, která je zaznamenána ve všech těchto zemích, a tyto zemi jsou velice špatně hodnoceny v této oblasti ze strany eh, Transparency International, je to korupce systémová, ta se týká veškerých rezortů, místních samozpráv i, i, i soukromých subjektů. Čili když se spolupracuje v této, v, těchto, v tomto světě, je to svět, který je prorostlý korupcí. Čili naše pomoc musí být také eh, s, s, systémová, to znamená, my musíme se nejenom snažit, aby byly peníze co nejlépe využity, ale měli bychom se snažit eh, působit na to, aby se ten systém posouval k lepšímu a méně skorumpovanému systému. A proto také máme vždy v rámci našeho programu také program na hospodaření s veřejnými prostředky prostředky a podporujeme také finančně reformu eh, eh, justice, trestních soudů a tak dále a snažíme se a doufáme, že postupně spolu s dalšími se E, v těchto zemích dosáhneme tedy lepších systémů. Mechanismy pro boj s korupcí existují na úrovni projektů. Jestliže existuje projekt aby tam nějaká dodavatelská smlouva, musí proběhnout výběrové řízení, které je publikováno v Evropě, ne v Kazachstánu. A v Evropě je to výběrové řízení hodnocené a ty výsledky musí být známé a kontrolované. To je na ochranu naší pomoci, ale jakmile je ta smlouva uzavřena a proto, aby došlo k výstavbě silnice nebo něčeho dolu a podobně, tak téměř vždycky systém, systémově je jasné, že tam nějaká korunce bude. Takže je potřeba samozřejmě působit dál na, tu, na reformování veřejných prostředků, ale chtělo by to také definovat nějaké ukazatele korupce, protože zatím nic takového neexistuje. Zatím jediné ukazatele, které existují, jsou ukazatele vnímání korupce. To se Eh, eh, jak si ptají eh, ti tazatele podniků, jestli se domnívají, že je tento stát více korupční než jiný. A to jsou tedy ty zprávy Transparency International na vnímání korupce. A to je velice těžké změřit, změřit snížení korupce za takovýchto okolností, ale chceme dělat maximum pro to, abychom nepřispívali k jejímu zhoršování a abychom ji vždy odsuzovali, když na ní narazíme. A co si o tom myslí pan Wurzberg? Well, the question put forward what is... Ta otázka k tomu, co je korup... té korupce je poměrně obsáhlá. Nevím, co bych k tomu dodal. Já vím jenom ze svých zkušeností auditu v této oblasti a již jsem vypracoval několik e, zvláštních zpráv e, v obtížných zemích, tak ano, je to vždy vždy problém. Bylo by samozřejmě zajímavé o tom vědět něco víc a mít jasnější definici, ale to nemá tyto informace účetní dvůr dispozici, takže k tomu nic nemohu dodat. Já chci jenom říci, že samozřejmě eh, v těchto je také otázka, zda Eh, jste v posledních 12 měsících něco eh, také sami vyplatili. Není jenom otázka toho, zda jste tedy byli v, tom, v té eh, oblasti, ale když se podíváme na tu metodiku, tak já osobně um, si nemyslím, že to je jenom otázka přístupu, ale um, určitě tam je potřeba dále to dalšího um, dalšího průzkumu. Ines, já bych se eh, zeptala, zda tedy účetní dvůr má ty odborníky, zda, pokud nejsou tedy nějaké vzorce, když chceme, aby byly aplikovány antikorupční mechanismy, komise má pravdu, že to je fenomén. A máme jenom málo informací, že to je jenom jakýsi dojem, eh, jak než eh, bychom mohli měřit tu korupci. V některých zemích je obtížné bojovat proti korupci přímo. Já jsem se chtěla zeptat účetního dvora, jaké nástroje jsou dnes tedy z profesionálního hlediska, k dispozici. Tedy účetní dvůr, máte někoho? Vy nám předkládáte své zprávy, identifikujete, zda je tam korupce nebo ne? Nemůžeme říct si, ano, je. Máte nějaké konkrétní nástroje, jak toho posouzovat? A nebo to je, jak řekla komise, v těch zemích, v těchto zemích Je tam třeba více nevládních organizací, asociací, kteří nám, nás informují o svém dojmu. To je něco jiného než specifické konkrétní informace o tom, co se děje. My prostě dedikujeme, vyvozujeme závěry, co se děje s těmi evropskými penězmi. A komise má zase pravdu už v tom, že audity, analýzy jsou samozřejmě velmi drahé. Často dražší než ta pomoc, která se vlastně poskytuje. Ty projekty skutečně na mě udělaly velký dojem, je tam hodně přidané hodnoty, pokud tam chceme být na místě v těchto zemích a konkurovat jiným jako Číně, pak samozřejmě musíme e, na sebe brát riziko a dívat se, jak, jaké jsou, jak je poměr nákladů a přínosů. Ještě jednou, pan Vesmer. Myslím, že trošičku zacházíme za Eh, rozsah tohoto auditu, protože to nebyl audit o korupci jako takové, ale o tom, co děláme ve střední Asii. Samozřejmě eh, korupce nás vždy ovlivňuje. My mm, Účetní dvůr se vždy snaží vyvíjet nástroje na posuzování korupce, jsou rizikové analýzy a podobně. Já obecně mohu říci, že z mé zkušenosti, když jdete do země nebo skupiny zemí, kde je korupce vyšší než hm, jinde ve světě, tak musíte velice pečlivě provádět analýzu rizik eh, toho, co očekáváte a toho prostředí, kde se pohybujete. To je samozřejmě otázka zajímavá pro jiný audit. Podle mého názoru to není jenom dojem korupce, je tam korupce a e, ovlivňuje to, co se tam děje. To je důležité. To si musíme uvědomit. Nemluvíme pouze o dojmech, ale o realitě. Já bych řekla, když se nám tedy podaří uspořádat eh, slyšení z Transparency International, tak bychom jim měli položit otázku, jak měřit korupci. Pane Párňo, chcete ještě slovo? Pak ještě kolega Celer, ale jsou tady další přihlášky. Nejsou, dobře, takže. Paní předsedkyně, eh, vy jste řekl, že bychom neměli vylévat eh, s vodou dítě. Mm, teď jsme vedli dlouhou diskusi o korupci, ale zaměřujeme se na eh, ověření opatření v rámci rozvojové pomoci komise té, eh, to, eh, tady jde o ochranu zdraví, například děti v Uzbekistánu, boj proti dr- zneužívání drog, zabezpečení hranic. To všechno dělají nevládní organizace, Eh, které jsou z Evropy a já doufám, že nejsou skorumpovaní, ale jsou to experti, kteří spolupracují s experti. Ta korupce je spíše v ekonomice. Tam se musíme položit členských zemí. Zda na to narazili, když se angažovali v těch zemích. Mm, ta, to, co tady zkoumáme, je eh, to spíše menší problém, i když samozřejmě ne, že bychom neměli podpořovat opatření proti korupci. Kyrgyzstán eh, si přál makrofinanční pomoc od EU a použít ji na projekt, který byl relativně úspěšný, totiž mzdy polici- zlepšit mzdy policistů a učitelů aby byli lépe placení státní úředníci a tím by se snížilo tedy náchylnost ke korupci. Mm, pak se samozřejmě státy musí zavázat, že podají důkazy, že skutečně to pak použijí na tyto účely. A e, tady to by byla možnost, tedy jedna možnost, co se týče administrativních nákladů, Vesberg řekl v příloha 3, tady účetní dvůr skutečně u těch administrativních nákladů um, jsou jenom náklady interní komise, nikoli tedy ti, kteří vznikli u těch, kdo skutečně realizují ta opatření. To jsou interní náklady komise na administrativu těch programů. Kolega Dechovský chtěl něco říci? Já bych navázal tady na kolegu eh, Celera a na to, co říkal. Vlastně tady zaznělo od, eh, od účetního dvora věta, že od pana Vesberka, že máme mnoho administrativních nákladů, ve kterých je těžké se vyznat. Dokonce tady padlo číslo 14,6, jestliže kolega Celer eh, tady eh, hovoří o tom, že, že jsou to pouze administrativní náklady na, na to, co vlastně na práci té komise a nepředstavuje to další administrativní náklady, tak já bych chtěl znát, jestli opravdu známe strukturu těch nákladů jako v momentě, když se mluví o administrativních nákladech, ve kterých se nevyznáme, tak to prostě pro mě um, zavání něčím, co nemá dobrou, e, dobrý systém a nemá to na začátku dobrou danou strukturu. Děkuji za, do, za odpovězení dotazu. Die Kommission hat uns ja bereits dazu noch ein extra Papier Komise nám již k tomu eh, oznámila zvláštní dokument. A eh, ještě bych chtěla dát slovo panu Vesbergovi. Hmm, ten už nevidí tedy nutnost eh, vzít si slovo. Počkáme tedy na to, co nám komise pošle pan kolega Páňo. Tak asi na závěr, paní předsedkyně, bych eh, chtěl velice poděkovat panu Vesbergovi i panu Boadénovi za velice kvalitní diskusi, která tady proběhla dneska, včetně kvality doporučení a závěrů eh, zprávy účetního dvora. A eh, jak jsem uvedl, už Eh, když jsem hovořil před chvílí, tak je důležité hovořit eh, s tímto tématem boje s korupcí, protože je to také otázka kreditu naši, eh, našich intervencí. A děkuji panu Bodenovi, že to připomněl. Komise nebo no my jsme rozhodli, že dojde k nárůstu finanční pomoci pro střední Asii o 35% v nadcházejících letech, což je vývoj, který eh, my jsme si vždy vrůcně přáli a je potřeba skutečně, abychom věděli mm, přesněji tedy, jak si stojíme, co se týče administrativních nákladů, ale je velmi důležité, abychom v budoucích letech udělali maximum proto, aby naše intervence byly jaksi důvěryhodné a věrohodné, protože je to také otázka naší politiky i vůči tomu obyvatelstvu, které to eh, vážně potřebuje. Děkuji za tuto debatu i za eh, to, co jste řekli kolegové z komise. A my se teď dostáváme k bodu číslo 5 a to je zvláštní zpráva 11 roku 2013 a to je zajištěný spolehlivých údajů hrubě národním důchodu, strukturovanější a lépe zaměřený přístup by zlepšil účinnost kontroly komise. A máme zde pana Milana Martina Cvikla z Evropského účetního dvora. Máte slovo, pane. Paní předsedající, pane Stásej, eh, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, dámy a pánové, já vám eh, děkuji za příležitost eh, prezentovat tuto zprávu. Tak především bych chtěl začít s důrazněním, proč jsou důležitá správná data Eh, hrubém národním důchodu a poté naše nálezy. Eh, zhruba by se dalo říci, že strukturovanější a zaměřenější přístup by zlepšil účinnost práce komise při verifikaci údajů o HNT. Proč je tedy důležité, abychom měli spolehlivá a kvalitní data o hrubém národním důchodu? Za prvé, fiskální a ekonomické vztahy eh, se spoléhají na eh, kvalitní statistické údaje. Eh, nedostatek transparentnosti ve fiskálních eh, údajích potom stěžuje správně identifikovat pozici a situaci a to není dobré. Nicméně důležité je vědět, že HND to je základ Eh, největšího rozpočtu, největší části rozpočtu, to je kolem 100 nebo téměř 100 milionů miliard eur. Eh, jelikož eh, tady máme závislost skutečně kondice hospodářství, kondice hospodářství na HND je to vlastně základní datum a odvíjí se od toho příspěvky do evropského rozpočtu. Čili eh, je třeba zajistit spolehlivé údaje o HND a je to úkol komise. No a nyní, jak jsme na tom, ve skutečnosti to bylo předmětem našeho auditu. Eh, naše nálezy jsou tyto. Účetní dvůr zjistil, eh, že ověřování ze strany komise může eh, do jisté míry významně eh, zlepšit kvalitu údajů poskytovaných národními státy. My jsme eh, nicméně zjistili, že zde chybí struktura a fokus. Našli jsme konkrétně několik případů, kdy mm, nebyl uplatňován článek 95. My jsme měli 19 vybraných součástí HND u eh, pěti členských zemí, eh, které jsou největšími přispěvateli. Máme tady k tomu tabulku. A musíme říci, že to bylo sice není dobré, nicméně eh, není to, není to problém pro celkový objem prostředků, ale je to problém pro uh, Eh, rozdělení výše prostředků a příspěvku mezi členské země. My jsme třeba zjistili, že u Francie, Itálie a Španělska, kdyby příslušný článek 95 eh, byl uplatněn, eh, byly by její příspěvky v jiné výši. Ale to už je nyní ztraceno. My popisujeme důvody, eh, proč se eh, objevují tyto slabiny v reportingu a proč to není řádně kontrolováno a sledovali jsme toto. Pokud se týče struktury, zjistili jsme, že komise nenaplánovala, neprioritozovala svou práci vhodným způsobem, poněvadž eh, nedostatečně posoudila údaje, kvalitu údajů poskytovaných členskými zeměmi v oblasti AND. Komise také nebyla konsistentní, když prováděla Eh, prověrky v členských zemích, což se projevilo určitými slabinami ve výkonu této verifikace a možná nedostatek kritérií v konkrétních výhradách pro jednotlivé země. No a poslední, a to je třetí část práce, kterou jsme odvedli, domníváme se, že eh, eh, verifikace nebyla správně podána výboru pro HND. Proč tedy, nebo co navrhujeme? Máme zde devět eh, podrobných doporučení, které spadají do následující skupiny. Za prvé, komise by měla provést strukturovanou a formální analýzu příjmu a nákladů a měla by se zaměřit ve, svém, eh, ve svých verifikacích na ty hlavní a důležité prvky. Za druhé, Postup verifikace by měl obsahovat kvalitativní, strukturovaný proces, pokud se týče eh, inventury HND eh, a jednotlivých eh, hlavních složek HND. Výběr těchto komponentů by měl se opět odvíjet od na analýzy přínosu a nákladů. A za třetí, komise by se měla zaměřit na eh, verifikaci, která bude zcela vyčerpávající a zejména eh, ne zcela legální části ekonomiky. A dále otázka je eh, verifikace, vlastní verifikace dat HND a zdrojů, které jsou na to vynakládány. To je třeba posoudit. To znamená, že je třeba podniknout určité kroky a upravit eh, systém verifikace eh, v příštím cyklu, který začne po září 2015. Je třeba zajistit to, aby příspěvky jednotlivých členských států eh, byly vypočítávány spravedlivěji. Děkuji vám. Přímová stránka nám všem ukazuje velice důležitou Eh, věc, tady to je pro nás velice důležité, takže to je celkem smutná zpráva, to, co nám říkáte. Pan kolega Stás. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Já bych eh, za prvé chtěl říci, že jsem velice rád, že účetní dvůr se tímto zabýval a že překládá tuto podrobnou zprávu. Je to velice podrobný pohled na situaci Eh, seriózní analýza. My eh, sice víme, že to ještě není úplně eh, kompletní a také zpráv, na které já pracuji, ještě není kompletní. Zatím probíhají další debaty, například také debata s Eurostatem a se zástupci Eurostatu by měla proběhnout ještě mm, další výměna. Eh, já jsem zatím tedy vyžádané dokumenty dostal v pátek odpoledne. Eh, dosud jsem to nezapracoval do svých eh, politických závěrů. Já tedy navrhuji, abychom po debatě abych dostal ještě dostatek času, abych mohl tento dokument dopracovat a ještě v budoucnosti ho představit. Ještě pokud se týče k tomu eh, titulu této zvláštní zprávy, to je vlastně eh, na, na cestě nebo zajištění, cesta k zajištění spolehlivých údajů a tak dále. No, my jsme vycházeli z toho, že hm, ty údaje jsou víceméně jasné a pevné. A nyní tedy konstatujeme, že tomu tak není a že je skutečně hodně co kritizovat. Ta zpráva je velice technická, to musím připustit. E, nicméně ty výsledky jsou veliké, týká se to příspěvků členských zemí a týká se to taky debat, které vždy eh, navazují na rozpočtové debaty, dále může docházet eh, k rozporu mezi členskými eh, zeměmi. Mm, je to hodně technické a nudné, ale v praxi je to velice konkrétní a důležité. Zástupce účetního dvora nám tady již řekl, eh, že příspěvky, eh, které se opírají nebo vycházejí ze složek HND, tvoří zhruba 70 našeho rozpočtu. Navíc konstatujeme, že taková ta šedá, neoficiální ekonomika eh, by se do značné míry také měla započítávat do hospodářského výkonu jednotlivých členských zemí. O tom eh, jsme se před pár týdny eh, hovořili a E, máme zde e, hospodářská vozovka odvětví jako e, prostituce na obchod s drogami, kde se opravdu točí velké objemy peněz. Ono by bylo třeba se pobavit o jednotlivých věcech a to se dostává k bodu 6 a 7. Tam de facto Eh, účetní dvůr říká, co je třeba dělat. To je ta verifikační strategie a celkový přístup k té verifikaci údajů. A eh, konstatuje se zde také, že komise neměla eh, řádna, řádně stanovené a vyjasněné priority a že se ani příliš nehovořilo o rizicích. Komise používala přístup, který v případě některých členských zemí nebyl vhodný, neprováděly se přímé kontroly a u konkrétních bodů pro konkrétní země eh, to tak trošku haprovalo. Mm, opět eh, zde nebyl ten přístup úplně ideálně přizpůsoben. No a e, my zde stále hovoříme o tom článku 95, to znamená, e, že v případě, kdy e, ty údaje nebyly zcela kompletní a správné, tak komise to tak nějak přešla nebo vůbec nezjistila to, co zde účetní dvůr eh, říká, tak to je dosti podstatné. To už skoro zní jako obžaloba. Já eh, jsem tady vedl, ještě povedu, eh, debaty se zástupci účetního dvora Eurostatu a mě by zajímalo, hm, jestli jsme schopni se smířit s tou myšlenkou, že výsledkem práce účetního dvora je to, že některé státy eh, platí příliš mnoho a eh, jiné příliš eh, málo. A z těch debat, které jsem měl, vyplývalo, že ano, skutečně, že to není správné. To byly názory, které zasnívaly od účetního dvora a Eurostatu. Nicméně eh, je těžké s tím něco udělat. Nicméně ono se tady hovoří tak ve zprávě, eh, že kvalita eh, kontrol například v Belgii, Itálii, v Nizozemí, že ta kvalita údajů, kvalita podkladů byla taková, že neumožnila provést opravdu úplnou kontrolu. Komise velmi důležité kontroly, které žádá účetní dvůr, buď nežádala, nebo neprováděla, nebo alespoň neprovedla úplně. A já si myslím, že to je velmi tvrdé obvinění ve zprávě účetního dvora. V rámci debat se zástupci účetního dvora a Eurostatu Eh, se ukázalo, že komise víceméně nechápe a akceptuje kritiku Žedního dvora a de facto veškerá doporučení, která zde zaznívala, jsou akceptována, komise to cítí a vidí stejně. Ovšem jsou zde určité časové meze. Eurostat například eh, se domnívá, že celá strategie budoucích ověřovacích postupů a struktur je momentálně předmětem debaty. A tato debata by měla být uzavřena do konce roku 2015. A já si myslím, že ten hlavní bod, o který tady jde, to je ten anglický výraz exhaustiveness, to znamená, e, aby bylo vše vyčerpávající v plném rozsahu, maximálním rozsahu, vyčerpávajícím způsobem provedeno. Já si myslím, že to je, to je velmi důležitá věc. A dá se přeložit i do řeči čísel. My musíme také žádat po politické linii, aby celé ty postupy byly rychlejší, byly kratší, tak e, aby se Eh, rychleji zapracovávali eh, výhrady a připomínky. Čili mm, ano, Eurostat eh, se tedy může zlepšovat, ví jak a my jako kontrolní výbor bychom to měli napomáhat tím, že budeme dění na Eurostatu pečlivě sledovat. Eurostat ano se zabývá těmi problémy, to znamená urychlení eh, a doplnění toho, co chybí, ale opravdu my bychom eh, to měli sledovat a dovést tedy až k absolutoriu. O tom bychom se měli potom pobavit na jaře 2015. Ale, jak říkám, při eh, tom eh, absolutoriu v příštím roce by se to mělo už projevit, poněvadž Eurostat říká, že de facto eh, do roku 2015, do konce roku 2015 eh, to chce zvládnout, což už jsou de facto mm, pro nás dva roky. Čili eh, jak jsem řekl, já tady svou zprávu ještě doplním o ty informace, které jsem získal v pátek odpoledne. No a opět budou tam konkrétní body s doporučeními. Ano, děkuji vám. To jsou skutečně eh, smutná konstatování. Já jsem tomu snad ani nemohla věřit, když jsem to četla, musím si to přečíst ještě jednou. Takže ještě jsou tady nějaké otázky. Já mám tak ještě dvě otázky, eh, ke kterým bych se chtěla přidat. A sice eh, v jaké výši mm, jsou tedy finanční dopady toho všeho, o čem jsme se tady bavili na náš rozpočet. Eh, bylo by dobré, kdybychom měli aspoň nějaký odhad, protože hm, tím se skutečně budeme muset zabývat v souvislosti eh, s absolutoriem. Takže eh, komu mohu dát slovo z Eurostatu? Tady mám pan Whitworth. Paní Weber, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se hm, Ještěte Weber a e, jsem z komisy zodpovědná pro klíčové indikátory komisi společně s kolegou, který je, zodpov- který je vedoucí oddělení zodpovědný za e, počítání HND. Také chci poděkovat panu Stésovi a panu Cviklovi za jejich spolupráci. Tento audit přišel ve chvíli, kdy komise uh, reviduje nařízení o HND e, po přijetí nového rozhodnutí o vlastních zdrojích a implementaci e, systému ISA 2020, což je statistický rámec pro kalkulaci HND k září, v září, od září letošního roku. Komise e, klade velký důraz na tuto zprávu a dnešní debatu a názory, které na stanoviska, která přijme parlament. Chtěla bych se věnovat některým doporučením účetního dvora. Mnoho z nich již byla implementována a komise dala zpravodaji v podrobnosti o implementaci. Mezi nimi jsou eh, menší využívání obecných výhrad v naší práci, e, vývoj nových lepších indikátorů a podobně. Ehm, témata, které stále ještě zpracováváme, e, tam jsou tři základní věci, která již také uvedly ehm, předřečníci jednak výzva účetního dvora k eh, strukturovanějšímu přístupu komise nyní plánuje další kolo hm, ověřování HND konci roku 2015, která bude hm, strukturovanější a formalizovanější, včetně analýzy rizik a hm, nákladové efektivity. My známe model účetního dvora, a zvážíme, které prvky bychom měli začlenit, včetně přímé verifikace, která nahradí stávající kvalitativní přístup. Současně um, systémy um, poskytování zpráv budou zlepšeny do, uh, a to do konce příštího roku 2015. Dále bylo projednáno otázka, zda je nějaký problém s verifikací Eurostatu. Bylo velice málo oblastí, kde účetní dvůr našel rozdíly. V těchto oblastech komise je okamžitě napravila. Celkově byly tři příklady, kde mm, příspěvky členských států byly zmraženy, dokud nebudou vyřešeny tyto problémy, což by nemělo ovlivnit ostatní členské státy. Bych to dala do kontextu. Tři příklady eh, ve srovnání 103, 103 konkrétními výhrady a eh, asi 80 obecnými výhrady, které Eurostat vydal za to, to období. Dále k otázce, jak, eh, jaké míry je to vyčerpávající. Mm, toto téma vždy bylo eh, prioritou v rámci verifikace HND. Jak říká účetní dvůr, je to rizikové. Komise vždy hledá lepší způsoby, jak to měřit. Tento fenomen. Chci dát jeden příklad, protože je důležité eh, pochopit, že tedy ehm, vyčerpávající mm, přístup není omezený na, jenom na některé aktivity. Doposud některé členské státy nezačlenovaly některé ilegální aktivity, přičemž jiné státy ano. Komise stanovila náhodou tedy lhůtu, kterým byl dnešek, aby všichni státy k tomu přistupovali stejně. Uh, samozřejmě bylo nutné vytvořit metody a pomoci členským zemím, jak to tedy eh, nejlépe srovnatelně dělat. Co se týče plánů na další kolo verifikace, tak tam budeme mít lepší struktury a eh, lépe srovnatelné popisy tak aby bylo možné dosáhnout lepší harmonizace a ověřit eh, postupy členských států. Mm, investice do lidských strojů, jak v účetním dvoře, tak v komisi, eh, byl poměrně značný za dva roky, kdy jsme na tom pracovali a toho můžeme, díky tomu můžeme ještě více přispět ke srovnatelnosti mm, dat pro vlastní zdroje. Uh, Paní předsedkyně, chci odpovědět na jednu otázku a to byla otázka o dopadech na rozpočet Evropské unie. Chci zdůraznit, a to bylo řečeno již před řečníky, tato verifikace HND není o celkové úrovni, ale o spravedlnosti, spravedlivosti mezi příspěvky členských států. Takže to nemá efekt na celkový rozpočet, ale na distribuci mezi členskými státy. A to je také důvod, proč komise doposud používala takzvaný peer review e, jako postup tohoto ověřování, protože je v zájmu členských států, aby se navzájem sledovali a Mm, aby jejich podíl příspěvku byl spravedlivý. Takže byly eh, organizovány návštěvy členských států i výbory HND, které schvalovaly ta čísla. Takže byla velká míra spolupráce mezi členskými státy, tak aby každý stát eh, platil svůj podíl spravedlivý. Ano, všichni o tom sníme, aby každý platil svůj spravedlivý podíl. Kdyby tomu tak bylo, tak bychom měli mnohem méně práce. Děkuji za vysvětlení. Já mám pár otázek, proč mm, se tak dlouho trpělo, proč, ještě, proč už dávno se ne, eh, ty, ty slabiny neodkrývaly. V čem byl problém na straně členských států? Když já si čtu že otázky nebo formuláře, které jsou podkladem HND, tak částečně členské státy nevyplnily nebo rozdílně vyplnily, tak nebylo možné to vyřešit. Proč to trvalo tak dlouho? Proč jsme již dávno jaksi nevyvíjeli větší tlak? teď máme, teď to byla potřeba zvláštní zpráva účetního dvora, aby se to trošičku urychlilo. Já nechápu, v čem je problém a přála bych, byla bych vděčná tedy za uh, vysvětlení. I'm sorry, I forgot. <laughs> Thank you, Madam Chairman. Um... Omlouvám se, děkuji na vaši první otázku, já myslím, že komise toto neakceptovala, protože potud, pokud nejsme spokojeni s odpovědí, tak máme výhradu k tomu účtu členského státu, čili tam dojde ke zmrazení příspěvku a neakceptování. Mm, a pokud členské eh, státy, které neudělají tedy ten přehled podle naší eh, spokojenosti, tak eh, vyšleme nebo my si s dlouhým seznamem otázek, takže se nedá říci, že bychom toto akceptovali po dlouhé časové období. Pravdou je, že některé členské státy jsou um, pomalé v tom zahrnování ilegálních aktivit do toho, ale to už bylo uh, součástí uh, podle uh, ISA uh, 95 mm, Um, takže, ale samozřejmě každý chápe, že mm, ty ilegální aktivity zahrnou ty velice složité, protože kdyby byly mm, jaksi patrné na denním světle, bylo by snaží je eh, měřit a odhadovat, takže je, je mm, potřeba to porovnávat, porovnávat jednotlivé členské státy a potom jak si na základě toho dospět nějakým spolehlivým údajům. Děkuji. Já se omluvám ještě za eh, další otázku. U osmi nebo možná desíti členských zemí eh, se eh, vůbec nepodařilo hm, prověřit národní statistiky. Čili eh, ten účetní dvůr měl tolik alarmujících statistik, alarmujících údajů, že skutečně nechápu, proč to trvalo tak dlouho, než tyto zlepšení rozhodujícího charakteru Eh, se začínají projevovat, nebo se o ní vůbec začíná mluvit. Já si myslím, že eh, to už dávno mohlo být provedeno ze strany účetního dvora od eh, Eurostatu. Jsem tu zprávu celá ještě nečetla. No, ale myslím si, že to tak je. Um, Thank you, madam. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Proč to trvalo tak dlouho? No, myslím, že třeba říci, komise mm, to, to, to podniká 25 let a je to trvalý proces zlepšování a tak já si myslím, že my jsme se skutečně snažili řešit nedostatky. Co považujeme za oprávněnou kritiku, to je třeba potřeba zlepšit dokumentaci a, a abychom usnadnili práci vnější kontroly, to také plánujeme pro další kolo, kdy pracujeme na způsobu eh, dokumentace těchto aktivit, ale to neznamená, že bychom se tím doposavat nezabývali. Děkuji. Pokud kolegové nemají další přihlášky do debaty, tak eh, dala bych slovo ještě jednou pana, panu Viklové. <clears throat> Asi jenom stručně, proč to trvalo tak dlouho, než my tady v buď 69 uvážím, uvádíme, jakým způsobem se to hodnocení provádělo. A také ve výroční zprávě účetního dvora za posledních deset let je e, určitý soubor informací a když v roce 2012 Eurostat dokončil e, jaksi inventuru za e, období 2007 až 2014, tak jsme mohli zahájit audit. A Ehm, děkuji za upřímnost komisi. To je vlastně poprvé, kdy byla vypracována zpráva uh, orgánem auditu ohledně tedy statistiky HND. A my uh, na jedné straně potřebujeme, aby HD, HND bylo vypočteno uh, správně a, uh, a to bude předmětem dalšího auditu, který by měl eh, se uskutečnit zřejmě v příštím roce, protože eh, všechny členské státy a, a výpočty tedy příspěvků všech členských států jsou závislé na těchto údajích a proto je potřeba, aby ty údaje byly kvalitní, srovnatelné, spolehlivé a dostatečně vyčerpávající ve všech 28 členských zemích. To je náš cíl. A jsme také přesvědčeni, ono je to velice technická záležitost, že když se zaměříme na jednotlivé komponenty, tak stejné zdroje může Eurostat identifikovat v tabulce číslo 1 a nyní eh, uvidíme, jakým způsobem Eurostat eh, eh, v září 2015 se eh, tedy, jak toto uchopí a, a jaké mm, bude zlepšení v té práci a výsledcích Eurostatu. Takže je skutečně velice důležité mít ty informace správné, to, to, je, to je zásadní. Děkuji. Vielen Dank, Bart. Děkuji vám, eh, Bart eh, Jenom krátce ještě. Já se domnívám, že tady máme ještě mnoho práce. A myslím, že toto téma se musí projevit v udělování audit, absolutoria během letošního roku. No a e, příští rok e, tady máte ještě e, další důležitou úlohu, paní předsedající, protože vy jste zpravodajkou. No a eh, jak jsem řekl, eh, ty dokumenty, které jsem dostal minulý pátek, ještě zapracuji eh, do těch závěrů a snad ještě příště budeme mít příležitost si je projednat. Ano, děkuji, určitě se k tomu ještě vrátíme. Děkuji vám. Děkuji vám také, děkuji našem hostům za to, že jsou mezi námi. Nyní po číslo 6. Zvláštní zpráva číslo 2 z roku 14 eh, název zprávy jsou preferenční obchodní režimy náležitě řízeny. Eh, za účetní dvůr eh, zde je pan Baudilia Tomé Mogoruza a pravodajem v našem parlamentu ještě jednou Bart Stas. A já nyní dávám slovo panu Moguruzovi. Eh, vážená paní předsedající, eh, dámy a panové poslanci, především dovolte, abych vám poblahopřál eh, vám, paní předsedající, a dalším členům výboru k vašemu jmenování na tomto výboru a přeji vám hodně úspěchu v práci. Eh, já jsem zpravodajem pro preferenční obchodní režimy a jejich náležitém řízení. Já jsem eh, velice rád, že mohu spolupracovat s vaším výborem a poskytovat vám eh, významné informace. Také bych chtěl ocenit kvalitu pracovního dokumentu, který předložil pan Stáz. Podle mého názoru tento dokument řádně Eh, shrnuje práci účetního dvora. Já také vítám zájem jiných výborů o tuto zprávu. Vím, že výbor ENTA byl eh, také přizván k tomu, aby se účastnil této prezentaci dnes odpoledne. A já předpokládám, že eh, výboru INTA provedeme ještě zvláštní prezentaci. Nyní tady takový přehled o tom, co se píše v této zprávě číslo 2 z roku 2014. Zde tedy se posuzovalo, zda preferenční obchodní režimy jsou náležitě řízeny. Tyto obchodní režimy jsou zásadním nástrojem evropské obchodní politiky vůči zbytku světa. Týká se našich partnerských zemí a z toho vyplývá eh, nutnost, aby Evropská komise tento režim řídila eh, velice pečlivě a v zájmu členských zemí. Zároveň má pomoci ekonomikám rozvojových zemí eh, v stálem rozvoji a boji proti chudobě preferenční obchodní režimy obsahují preferenční podmínky ve vzájemném obchodu. To znamená především snižování nebo rušení dovozních tarifů, které jsou ovšem součástí vlastních zdrojů Evropské unie. Ukazuje se, že preferenční obchodní režimy se týkaly našeho obchodu se 118 zeměmi. Zboží, kterého se to týkalo, má hodnotu víc než 242 miliard eur, což je zhruba 14 dovozu EU. Sledovali jsme auditem dva cíle. Za prvé jsme vyhodnocovali to, zda komise řádně posoudila ekonomické dopady preferenčních obchodních režimů před jejich podepsáním a po jejich zavedení do praxe. A za druhé jsme kontrolovali, zda prováděné kontroly jsou dostatečně efektivní tak, aby se zajistilo že by eh, dovozy eh, neměly nadměrné výhody z těchto speciálních režimů, které by poškozovaly EU. Eh, takže já bych rád upozornil na dvě věci. Za prvé, pokud se týče posouzení ekonomických dopadů auditu, bylo shledáno, že navzdory zlepšeného používání Eh, nástroj pro posouzení komise řádně neposoudila veškeré ekonomické efekty, eh, které chtěla posoudit a vyvodit. Eh, navíc nebyli naši partneři dostatečně informováni o potenciálních dopadech tohoto obchodního režimu. A za druhé, při dovozu by se celní orgány eh, měly snažit zajistit to, aby pouze vybraná, eh, vybrané druhy zboží eh, měly výhody z tohoto obchodního režimu. Úřady některých členských zemí toto zcela nedodržovaly a my odhadujeme, že to vše Eh, vedlo eh, k 55 eh, milionům eur na škodách, které tady vznikly nesprávným uplatňováním tohoto režimu. Dále dohled komise členských zemích a v partnerských zemích je také třeba zlepšit podle názoru účetního dvora současné právní úpravy neobsahují dostatečné pojistky eh, proti nesprávnému uplatňování. Eh, paní předsedající, eh, dámy a pánové, my jsme z tohoto vyvodili několik doporučení, tak, aby se zlepšili, eh, zlepšilo posouzení eh, dopadů těchto preferenčních režimů. Komise by měla provést eh, hloubkovou a kvantitativní analýzu efektů. Přitom by komise měla zajistit to, aby vyjednávači podobných režimů dostali včas k dispozici výsledky analýz a také, aby se prováděly eh, rutinní posudky kvality statistických dat. Eh, komise provádí vyhodnocení ex post, kde se posuzuje, zda jsou plněny politické cíle a zda jsou patrné eh, zlepšující se parametry v ekonomice. Aby byla, byly lépe chráněny finanční zájmy EU. Evropská komise by eh, měla vypracovat jakési profily, které pomohou členským eh, zemím eh, snížit ztráty. A důležité je také, aby se zlepšila efektivnost řídících systémů v členských zemích a také kontrolní strategii. Dále je třeba se zaměřovat na eh, rizikové země, které dostávají eh, zvýhodněný systém a dále by eh, komise měla lépe sledovat finanční dopady a eventuálně by měl být zapojován OLAF. Také by bylo možné lépe využívat preventivních eh, opatření a pojistek. Účetní dvůr se také domnívá, eh, že je třeba eh, také exportní certifikáty nahradit samocertifikací exportérů. Děkuji vám. Děkuji, vážení kolegové. Eh, tady jde o um, otázku příjmu Evropské unie. My se zabýváme především výdaje, ale měli bychom se zabývat i příjmy. Um, v roce 2012 um, mm, bylo 220 milionů euro a kritika Eh, tehdy byla ta kritika masivní. Já chci poděkovat Evropskému um, účetnímu dvoru a v případě tý typu bychom mohli mít ve, skutečně veliký problém, takže eh, předám, dávám slovo. Děkuji. Já souhlasím s tím, co jste právě řekla. A chci poděkovat účetnímu dvoru, protože e, toto byla vynikající zpráva a e, důkladná analýza preferenčních obchodních režimů. Podle mého názoru jsem tedy posoudila asi 19 bodů, které jsem uvedl. E, Především chci konstatovat, že mnoho eh, těchto bodů je, vyvolává znepokojení, že komise eh, nesleduje ekonomické dopady, to je velice znepokojivé. Kdyby plně zhodnotili všechny implikace, tak by to byl důvod znepokojení. Také Mm, nebyl kvantifikován dopad na stranu příjmů rozpočtu. Ve svých závěrech také hovořím o tom, že to, mu, to skutečně musí být prioritou pro všechny, kdo rozhodují v této oblasti a měli bych si uvědomit, že to je skutečně otázka, která má zásadní význam pro daňové poplatníky byly tady eh, zváženy různé scénáře obchodní politiky, ale tato situace nemůže pokračovat. My potřebujeme zajistit lepší informace, eh, lepší transparentnost pro občany a já chci říci, že je tady prostor ke zlepšování v oblasti eh, udržitelného hodnocení dopadů. máme jednak hodnocení dopadů, jednak udržitel, hodnocení dopadů udržitel na udržitelnost často nejsou hotové, neúplné, e, zastaralé informace obsahují. V případě Chile například hodnocení, které bylo předloženo pro hodnocení dopadu, bylo nedostačující a to bylo k dispozici až po podpisu této dohody. Takže co se týče politických závěrů, je důležité zdůraznit, že před um, podpisem podobné dohody je nutné mít um, hodnocení dopadu na udržitelnost. Ty uh, dohody, návrhy musí být veřejně k dispozici, než uh, budou podepsány. Pak je tady celá řada zemí, Eh, kteří spadají pod systému GSP. Eh, to, I toto účetní důl posuzoval nejen z hlediska Mezinárodní organizace práce, organizace pro lidská práva a tak dále. Některé eh, dohody byly Eh, podepsány se zeměmi, která porušují pravidla eh, organizace práce a podobně, nebo základní principy pracovního práva. Mm, tyto dohody by vůbec neměly existovat. Podle Lisabonské smlouvy naše politiky musí být konsistentní ve všech aspektech. A proto eh, toto skutečně není možné, abychom podepisovali dohody, které mají mít právní platnost, pokud nejsou konsistentní s mezinárodním právem. Již jsem řekla, že říjen 2015 je lhůta eh, pro dodání dalších informací od komise pro doporučení účetního dvora Další informace by měly být poskytnuty jiným institucím, včetně parlamentu a do října 2015 bychom měli začít druhé udělování absolutoria. První tedy začne v listopadu. Budeme potřebovat ehm, větší jasno v této mm, situaci. Naše politické závěry, tak tady je řada bodů, které musíme zmínit, musíme se podívat na ekonomické aspekty eh, preferenčních ehm, obchodních systémů. Také se domnívám, že hodnocení dopadu by mělo být eh, přesněno hodnocení udržitelnosti ehm, v případě každé jednotlivé dohody Um, dopad na udržitelnost musí být uh, řádně posouzen každý jednotlivý aspekt. Eurostat bude muset provádět komplexnější rutinný přístup k kvalitativnímu hodnocení, protože kontrola kvalita existuje, ale kvantita je spíše, eh, co se týká tedy udržitelnosti, ale extrémně důležité je i hodnocení kvality. Musíme k tomu přistupovat více systematicky, používat i průběžná hodnocení, i ex post hodnocení pravidelně všech obchodních dohod, které platí. Máme celou řadu politických cílů, které jsou jasně definovány. Uh, a musíme zajistit, abychom je dosahovali. Musíme zajistit, abychom jich dosahovali řádným způsobem a že um, plníme všechny, všechna pravidla. Co se týče finančních dopadů, mm, musíme zajistit, aby peníze daňových poplatníků nebyly uh, by byly řádně využívány. Musíme posuzovat rizikové profily všech eh, dohod o preferenčních obchodních dohod a musíme to udělat komplexně před podpisem dohody. Máme odpovědnost vůči členským zemím, pro, eh, aby byla provedena základní řádná analýza rizik. A to musí být před zvážením eh, dohody. Musíme k tomu přistupovat systematicky, které prvky tedy budeme používat. Mělo by to být ověřováno během procesu udělování absolutoria. Členské státy budou e, muset nést odpovědnost, větší odpovědnost za implementaci těchto opatření na zlepšení efektivity řízení rizik, budou muset mít řádnou kontrolní strategii, aby zaj, bylo zajištěno, že se omezí maximálně ztráty pro evropský rozpočet. Členské státy budou muset dostat pobídky, podměty, aby podnikali i preventivní opatření. Co se týče recipročních dohod, tady se mohou objevovat různé problémy a členské státy musí přijmout hodná opatření. Stručně řečeno, komplexní hodnocení je nezbytné, bude zásadní pro to, aby proběhly kontroly na místě, kde je podezření, že je tam něco špatně. Zase měl by existovat systém včetně varování, aby proběhlo nějaké mm, šetření. Pokud některé systémy dobře nefungují, měly by být eh, co nejdříve reformovány. Pokud Olaf si přeje provést šetření, tak by to měl učinit a to cíleným způsobem. Velice často je tady časový problém, informace přijdou někdy příliš pozdě a pak už je to ztracené. To nás také znepokojuje takže tady to musíme eh, také přísnit. Musíme trvat na tom, abychom měli komplexnější přehled ze strany komise, eh, co se týče eh, mm, pladeb. Měli bychom požádat komisi, aby nám dala k dispozici tyto informace, abychom mohli posoudit, kolik peněz bylo Eh, tedy vyžádáno ke zpětnému proplacení, abychom viděli, jaký je dopad na rozpočet. Musíme získat větší, inf- lepší informace k Bangladeši, protože to je eh, důležité téma, než to eh, budeme moci posoudit, budeme potřebovat mnohem podrobnější informace. Děkuji. Děkuji. Tři kolegové se hlásí o slovo pan kolega Liberacký jako první. Děkuji bardzo. Přiglądali... Děkuji vám. Eh, my jsme se velice poslouchali zprávu eh, o zprávě pana eh, zprávy Stáse a musíme říct si především děkujeme Evropskému účetnímu dvoru za dobrou práci. Za druhé, Eh, návrhy kolega, kolegy Stáse jsou z našeho hlediska přijatelné, ale je tady, nabízí se takový obecný eh, závěr. Když se podíváme na odpovědi komise, tak slyšíme, že komise eh, souhlasí, uvažuje o tom, že je třeba zvýšit zabezpečení a bude do budoucna nadále navrhovat příslušná opatření. Eh, mám tady otázku. Eh, bez Evropského účetního dvora, bez eh, našeho kontrolního výboru v parlamentu, nemůže, nemohla by komise, Evropská komise sama monitorovat účinky, dopady, výsledky své činnosti. Já si myslím, že naopak je to její povinností. A třeba impact assessment, tedy eh, posouzení dopadů, to znamená, v čem nám to prospělo, v čem nám to uškodilo, tyto eh, speciální preferenční obchodní režimy. Bylo to vhodné, bylo to nevhodné, máme v tom pokračovat nebo ne? Máme tady seznam zemí, Eh, kde eh, import eh, do členských zemí běží v tom preferenčním režimu. Pak jsou další exportéři, a to je také poměrně velký objem. A já si myslím, že prostě nemůžeme e, přijmout to, že Evropská komise říká, že teprve začne dělat posouzení dopadu, že to začne být součástí její práce, to už tady dávno mělo být. A já tedy souhlasím s e, návrhy eh, kolegy Barta, e, že tedy při absolutoriu e, je třeba e, tyto výsledky a posouzení dopadu už jednoduše a prostě zohlednit. Je třeba říci, že Evropská komise neplní své informace, neplní své povinnosti, že nás o tom informuje účetní dvůr a eh, Komise na to reaguje tím, že budeme usilovat o to, aby v budoucnu bylo lépe. Eh, chystáme se schválit novou komisi, takže eh, je to, myslím, hodná příležitost, abychom tedy eh, sformulovali své výhrady. Já tedy děkuji ještě jenom za zprávu a musím říct, že ji podpoříme. Nyní paní kolegyně Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Je to velice zajímavá zpráva. A děkuji za to položení té otázky přímo. To je věc, o které jsme původně neuvažovali. To znamená, je potřeba zajistit, aby zdroje Evropské unie, které jsou poměrně omezené a čím dál omezenější, aby byly zaručené. A aby se nic nestrácelo eh, v přístavních kontejnerech, aby nám nic neunikalo. A bezpečnostní eh, složky a celní orgány členských zemí nejsou vždy schopny eh, vše ověřit, to je materiálně nemožné zkontrolovat naprosto všechno. A vždycky nám určitá část bude unikat. A děkuji panu Stasovi on říkal, že je potřeba prohloubit Ehm, kontrolu a vypracovat takový typ zpráv. Ehm, každou chvíli ehm, nám někdo vytýká dohody které, tohoto typu, které uzavíráme s různými partnery, třeba ne protože jsou to chudé země nebo protože jsou to bohaté země, ale pokaždé nám někdo vyčítá, že my eh, přijímáme tento typ vztahů, aniž bychom hodnotili dopad na udržitelnost zdrojů zdrojů na obou stranách a e, míru dopadu na e, sociální práva na obou stranách. Když se jedná o chudé země nebo rozvojové země, tak se nám obvykle slibuje, že se situace zlepší a není tomu tak. V tom má pan Stás pravdu. Účetní dvůr říká, že právní opatření vzhledem k tomu, že jsme spoluzákonodárci, máme právo veta eh, zasahovat přímo do, jedno ustanovení těch dohod je to těžší, ale ty právní, tady nejsou dostatečné právní záruky pro ochranu zájmů Evropské unie a to by mělo být ehm, jednou z hlavních eh, priorit práce Evropské komise. V tom má pan Stas plnou pravdu. A eh, souhlasím s ehm, účetním eh, dvorem i s panem Stasem na tom, že Olaf i když eh, jak si se snaží eh, jak si sledovat všechno, tak by mělo před, zajistit více prevence. Oni, na, oni například sledují, aby nedocházelo k únikům v oblasti tabáku, ale měli by se e, také zaměřit na problematiku dejů. Je třeba garantovat e, občanům, že naše vlastní zdroje, které máme a kterých je čím dál méně, e, budou aspoň garantované a chráněné a dohody, na které si stěžují pracují občané, pracující zemědělci a tak dále. Takže tyto dohody nebudou příliš zatěžovat vlastní zdroje. prostřednictvím eh, celních tarifů. A já mám otázku na pana Tomy. V příloze 1 je seznam členských států, které nejvíce dovážely v rámci obchodních dohod z roku 2011. A tak by mě zajímalo, jestliže to jsou země, které nejvíce dovážely, znamená to, že využili nejvíce užitku z tohoto e, preferenčního postavení. Země, které tady figurují v tom seznamu, měli největší profit z toho, anebo z toho největší profit měla Evropská unie, my. Je tam rovnováha mezi oběma těma procenty, to znamená importní eh, kapacity v důsledku dohod a to procenta, které se vyskytují, nebo ty v rozpočtu, kde je, kde je tam větší profit? Pan Deutsch? Köszönöm a lehetőséget, kedves elnök asszony. Vážená paní předsedkyně, děkuji vám, vážení kolegové poslanci. Otázka tady zní, zda preferenční obchodní režimy jsou řízeny náležitým způsobem. To je v titulu zprávy. Když jsem eh, poprvé viděl tento titul, očekával jsem, že to bude v podstatě nudný dokument na nudné téma. A že tady povedeme zlouhavou diskusi bez smyslu a bez konce. Ano, tak ten titul skutečně nudný je, ale Zvláštní zpráva účetního dvora je dokument velmi cený a dokonce bych řekl i zajímavý. A já bych eh, chtěl poprvé srdečně poblahopřát účetnímu dvoru a chtěl bych také poděkovat kolegovi Stázovi, který odvedl velmi cenou práci. Já bych eh, chtěl eh, zmínit tři aspekty této zprávy. A eh, jedno z těch témat se objevuje také v závěrech pana Stáze. První se týká posouzení dopadu, respektive neprovádění posouzení dopadů. Evropská komise dvakrát nesplnila své povinnosti. Jednou neprovedla posouzení dopadu tam, kde to bylo předepsáno, a po druhé to neprovedla, kde to sice nebylo přímo předepsáno, ale bylo to velmi žádoucí. My jsme eh, slyšeli o dohodách eh, s preferenčním režimem. Máme tady seznamy a de facto z 13 dohod, o kterých je tady řeč, se kontrolovalo pouze v sedmi případech. U ostatních ne. A tam, kde se provedlo posouzení dopadů, eh, bylo soudním, bylo účetním dvorem hodnoceno negativně. A mě by zajímalo, kdo za to odpovídá. Já doufám, že naše debata nedospěje k závěru, že se zde jednalo nezodpovědně, poněvadž tady jde o velmi vysokou částku. A šlo tady o následky tu nesprávného rozhodnutí, tu neplnění eh, povinností a tak dále. A já si myslím, že hm, to se prostě nedá zamést pod koberec. Je třeba najít ty, kdo za to mohou. Co se týče strategie rozšiřování EU, tak eh, hovoříme o obchodních smlouvách, které mají dopad i na tento směr naší politiky. No a my eh, zde budeme činit závažná rozhodnutí, například eh, pokud se týče rozšíření Unie o balkánské země. A Eh, ono to bude mít i symbolickou hodnotu. A my, pokud nebudeme jednat zodpovědně, můžeme poškodit celý proces rozšiřování Unie. Tady by mohlo dojít k daleko větším ztrátám z politického hlediska. A mě by velice zajímalo, jak se k tomu postaví Evropská komise. až eh, tady se bude hovořit o zboží, eh, kterého se týká eh, preferenční režim, jak dovozového, tak vývozového. A tady by mě zajímalo, jak může komise zapůsobit směrem k tomu, aby úřady členských zemí pravidelně a předpisově prováděly kontroly. protože takto je možné získat do rozpočtu Evropské unie prostředky, které tam mají být. Čili, jak říkám, je to velice důležitá zvláštní zpráva účetního dvora a já doufám, že rozhodnutí v komisi povede ke korekci chyb, které vznikly. No, já bych nyní chtěla dát slovo Hans-Petru Sendrovi z DG Trade, a aby tedy nejenom přečetl text, který má e, připravený, ale také, aby odpověděl na otázky, které zde znali, například kolega Liberacký se něco ptal a tak dále, nebo také kolega Deutsch se třeba ptal, kdo za to může. Takže prosím. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych začal tím, že poděkuji panu Tome i panu Stásovi za jejich práci. Komise se a týká se to celé řady služeb komise, nejenom DJ Trade, kteří, které spolupracovali intenzivně s účetním dvorem řadu let, poskytovali e, vstupy a um, informace komise ví, že to můžeme, tedy přiznáváme, že bereme na vědomí doporučení účetního dvora, i když tam je několik věcí, kde máme trošičku jiný názor. Na druhou stranu to není jenom otázka mm, toho, že řekneme, že od teďka to bude lepší, protože jedna z věcí, které jsme přesvědčeni, té analýze obchodních dohod eh, za hodnocené období je, že mm, je eh, tam zlepšo, zlepšení. Mm, v současnosti ty obchodní dohody jsou mm, vlastně předmětem analýzy třikrát a my věříme, že od roku 2010, tedy od začátku fungování této komise, ty analýzy, které byly provedeny, byly komplexní a um, krývaly ekonomické, sociální a ekologické efekty celé řady konkrétních věcí, na které upozornil účetní dvůr, jako odhody uh, ztracených příjmů. Například co se týče jednání s Japonskem, které probíhá, nebo s USA, to je ten TTIP. Věříme tedy, že je mm, dosahováno pokroku, kdy ty dohody jsou předmětem hodnocení dopadů, eh, hodnocení dopadu udržitelnosti, což je analýza komise během procesu jednání účetní dvůr zdůraznil, že v jednom případě, v případě Chile, kde to byl druhý, mm, druhé hodnocení pro udržitel, na udržitelnost komise dodala tu zprávu až poté, co byla jednání uzavřena. To je neomluvitelné samozřejmě, to se nemělo stát, ale byl to druhý, bylo to druhé z dva, asi z 24 hodnocení, které komise provedla za posledních 10 let. Třetí prvek toho hodnocení je Samozřejmě hodnocení ex post, které provádí komise, mm, a to konstatujeme v té zprávě, že nyní to zintenzivňujeme, máme analýzu ex post, dohody s Mexikem, dohody s Chile a jeden důvod, proč jsme nespracovali tolik eh, hodnocení ex ante, ex post, je, že to trvá velice dlouho, než mm, jak se jsou pocitovány dopady té dohody velice často 3, 5, 7 let, než tedy pocítíme všechny dopady. Jedna z mm, věcí, které zmínil zpravodaj, a to možná jeden problém, mm, zdůraznit to skutečnost, že když mm, tedy eh, mm, vlastně výjmeme to eh, kvantifikaci dopadu na příjmy a také to, že dopad těch obchodních dohod je zlepšený to kus boží a služeb v Evropské unii. To znamená nižší vstupy, to znamená konkurenceschopnější průmysl, to zase generuje další výnosy pro Evropskou unii, i když vlastně dojde ke ztrátě mm, cel, které jsou mm, vybírány na hranicích. Takže i to je věc, která je v tom, té zprávě účetního dvora. Dále je tady otázka e, pana Stáse týkající se Um, generalizovaného systému, všeobecného systému preferencí, což je jednostranná preferenční, jednostranné preferenční schéma, které eh, Evropská unie má ve prospěch rozvojových zemích. A otázka, proč jsme um, jak si nezajistili, aby všichni benefici, všichni příjemci těchto jednostranných preferencí by mm, se přihlásili k některým standardům, jako ekologickým, pracovně právním a podobně. E, to, že ten program byl e, připraven a přepracován v roce 2014, je to vlastně, má to dvě části. Všeobecné preference, které dáváme jednostranně, ty dáváme v rámci uh, Světové obchodní organizace a tomto rámci je velice obtížné aplikovat striktní podmínky pro rozvojové země jako podmínky pro preferenční přístup, avšak umožňuje to spojit určitý typ um, rozvojových zemích a poskytnout systém zvláštních pobídek. Například uh, v této chvíli je to 12 zemí, které mají další výhody, uh, výměnou za závazek mm, dodržovat mezinárodní pracovně právní ekologické umluvy. To je samozřejmě program, který navrhla komise a schválil, schválila legislativa. Další věc, kvalitativní kontrola práce komise analýz analýzách. To je věc, kde na tom tvrdě pracujeme společně s Eurostatem a po některých doporučeních té zprávy jsme implementovali nové eh, memorandum porozumění, které více angažuje Eurostat do kontrol kvality analýz, které probíhají a které také aktualizují některé, některá data které mm, byly mm, označeny za zastaralé v některých eh, těch hodnoceních. Myslím, paní předsedkyně, že to byly tedy hlavní body, kde mohu mm, v této fázi na to reagovat. Co se týče dalších komentářů, konkrétně ke kontrolám a řešení kontrol, jak, a jak vypadá situace tedy v členských zemích, tak já bych poskytl doplňkové informace písemně s vaším dovolením. Nevím, zda musí, kolega s, kolegové si chtějí vzít slovo, aby odpověděli na některé konkrétní otázky. Pokud by k tomu někdo chtěl něco říct, tak by to bylo hezké. Ano, prosím. Já e, jsem z TG pro rozpočet a chtěl bych e, říci, že vítám tuto zprávu. V souvislosti s odstavcem 63 a 111 zprávy účetního dvora máme určité připomínky. Účetní dvůr uvádí v odstavci 63, že výběr příjmů je ohrožen vzhledem k nedostatečné celní kontrole, takže může docházet k nedostatečnému výběru ehm, a potenciální Eh, ztráta podle eh, odhadů eh, účetního dvora může se pohybovat kolem milionu eur a extrapolace těchto závěrů při podle našeho názoru zveličuje tu chybovost a mm, mm, takže je potřeba, aby se Eh, vycházelo z údajů v eh, celních prohlášení při importu. A kopie eh, příslušných dokladů jsou předkládány celním orgánům členských zemí spolu s celním prohlášením pouze na vyžádání a musí být eh, eh, uchovány po maximální dobu čtyř let a z praktických důvodů není možné, eh, aby celní orgány kontrolovaly 100% všech těchto dokumentů a Eh, musí tedy kontroly probíhat na základě analýzy rizik. To znamená, že nepředložení dokumentů neznamená, že, eh, byly, eh, že, že nebyly k dispozici v době dovozu zboží. Vzhledem k tomu, že tedy ta dokumentace má být uchovávána po dobu čtyř let pouze. A také 91% odhadované potenciální ztráty a a časová lhůta, kterou členský stát má pro získání dokumentace před eh, vypršením eh, příslušného eh, tedy období uchovávání údajů, zase vede k určitému zkreslování, že tam to, to období je poměrně krátké. Takže ty skutečné eh, ztráty eh, mohou být určeny pouze na základě údajů získaných DG Budget a například v případě Francie se účetní dvůr objevil 11 nedostatků, které extrapoloval do výše 150 tisíc eur, ale v případě e, informací z našeho generálního ředitelství po e, další dokumentaci jsme zjistili, že ty nedostatky se týkají pouze dvou případů a ztráta eh, pouze několika tisíc eur. Eh, takže eh, co se týče otázky položené ohledně toho, jak členské státy E, provádějí kontroly a jak to víme, my provádíme každý rok tedy výroční inspekce v členských státech a zabýváme se jednotlivými aspekty těchto kontrol. Takže od roku 2009 kontroly našeho generálního ředitelství se soustředují na e, strategie celních kontrol a jejich aspekty a vypracováváme zprávy z těchto e, inspekčních cest, které jsou předloženy potom členským e, státům v poradním výboru pro celní politiku. A kromě toho inspekce eh, probíhají v zjednodušené formě v 21 členských státech a neobjevili žádnou zvýšenou eh, chybovost. To mě přivádí k doporučení dokumentu číslo 12, že členský stát stát musí potvrdit svůj systém eh, řízení rizik a snažit se jej zlepšit, aby nedocházelo ke ztrátám v rozpočtu Evropské unie. My jsme realizovali inspekce v nedávných letech, které se soustředily specificky na celní kontroly a jejich strategie. Například v roce 2009 eh, jsme studovali eh, kontrolní strategii napříč členskými státy. V roce 2011 také další eh, zprávy jsme z těchto kontrol předložili v poradním výboru kde jsou zastoupeny členské státy a e, kontrolní skupině pro celní politiky a my budeme nadále kontrolovat, zda členské státy e, jak si e, dodržují své tedy strategie hodnocení rizik. A co se týče doporučení 17 a pracovních dokumentů v souvislosti s obezřetnostními opatřeními, Komise bude pokračovat tak jako v minulosti v, eh, a hm, doporučo, bude eh, do, doporučovat, aby ve všech dohodách byla ustanovení, eh, kde samocertifikace není povinná v případě dovozců do členských států a k bodu 18 pracovního dokumentu. My sledujeme eh, spolu s členskými státy akce Eh, které byly mm, eh, identifikovány účetním dvorem, jakož i ztráty, které z nich mohly vyplynout a eh, z období 2010 až 2014 pochopitelně dochází ke zpětným platbám na základě zjištění účetního dvora. Děkuji. Děkuji. Eh, mohli bychom eh, se nás dostat eh, ten dokument a možná také, aby účetní dvůr ho dostal, poněvadž on je to velice složité, takže ono je to velice zajímavé a myslím, že velice důležité, takže by bylo dobré, kdybychom mohli tedy dostat váš dokument, kde zaznělo mnoho nového. Děkuji paní předsedkyně, že mám příležitost reagovat jménem generálního ředitelství pro daně a celní unii. Tato zpráva účetního dvora byla pro nás velmi užitečná a umožnila nám, neříkám objevit věci, které jsme věděli, ale jak si systematizovat jejich zpracování. Já mám eh, tu příležitost předsedat sekci daňo, celního ehm, kodexu, kdy se zaměřením na původ, země původu a pokaždé e, tedy e, dochází k výměně informací s členskými státy a třeba otázka, jako jsou rizikové profily, které se účetní dvůr věnuje velkou pozornost, to je věc, kde my prakticky jsme v každodenním styku s členskými státy a toto průběžně, neformálně průběžně sledujeme. Takže co se týče připomínek formulovaných účetním dvorem, my se chystáme toto zesystematizovat a zahájit první rizikový profil na úrovni Unie s tím, že členské státy mají svoje vlastní eh, eh, národní rizikové profily, eh, kde na základě, eh, eh, na základě varovných hlášení z OLAFu. Takže eh, já bych chtěl velice poděkovat jak účetnímu dvoru i vás ujistit, že toto skutečně chceme realizovat. Dále účetní dvůr upozorňuje na druhou věc a to je otázka sběru informací z členských zemí. Tady musím říci, že účetní dvůr má pravdu, my eh, sbíráme informace, které možná nejsou dostatečně operativní a jsou příliš detailní. Takže teď od května jsme vytvořili nový eh, systém sběru informací z členských států, který nám umožňuje lépe detekovat eh, ty partnerské země eh, k, v případě těch jednostranných preferencí, země, které představují problém buď z důvodu své pomalosti při žádostech o kontroly a posteriori, anebo které neodpovídají vůbec a které by měly jaksi být předmět předmětem odpovídajících akcí. A my jsme zahájili akční plán a na základě tohoto akčního plánu to jsou takzvané monitorovací akce, které jsou realizovány. Velký počet zemí Filipíny, Seychely, Indie, Indonésie dostali podrobné dotazníky a my nyní čekáme na odpovědi od nich a v případě potřeby jsme Eh, jak si eh, naplánovali i monitorovací mise na místě a eh, toto by mohlo přinést plody. Čtvrtý bod, o kterém bych chtěl hovořit, je ten, že děkuji účetnímu dvoru za podporu našeho úsilí, abychom vytvořili jakousi autocertifikaci. Certifikace původu ze strany Eh, orgánů třetí země eh, není větší záruka, než když ji eh, provádí ten hospodářský subjekt, ale má tu nevýhodu vůči vlastním zdrojům a výběru vlastních zdrojů, že když ten hospodářský subjekt se dovolává o, o chyby spáchané e, určitým orgánem, tak se může vyvinit a nemusí zaplatit svůj dluh. Takže my tady se snažíme e, udělat takový systém, že ten registrovaný vývozce, e, bude systém registrovaného, registrovaného vývozce, který bychom měli mít do dvou let v rámci dohod preferenčního režimu obecného, obecně preferenčního vízového režimu, především eh, a je to tedy dokument samocertifikace ze strany hospodářského subjektu, který se snažíme právě v těch jednáních eh, se, se zeměmi, se kterými máme dohodu o, o, o eh, volném obchodu, prosadit. Takže bych chtěl říci, že tato zpráva je pro nás velice ceným vodítkem a Eh, jakkoliv není, eh, neobjevuje něco, co bychom nevěděli, ale pomáhá nám lépe systematizovat naše úsilí a já za to velice děkuji. Herzlichen Dank für die... Děkuji. Ještě za toto vysvětlení. Ještě jednou bych chtěla dát slovo učitnímu dvoru. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl vyjádřit uh, svoje uspokojení, že komise přijala do, všechna doporučení účetního dvora v této zvláštní zprávě a samozřejmě mm, také vítáme opatření, kolektivní opatření, která již komise oznámila. Um, my jsme dnes odpoledne připomínali, že mm, komise vydala doporučení v srpnu o strategii akčním plánu pro e, celní otázky, dále akční plán pro e, monitoring e, beneficientských zemí PTA, tedy preferenčních obchodních dohod. Komise také aktualizuje eh, dohody o mluvní mm, služeb mezi, s Eurostatem, tak aby bylo možné zlepšit kvalitu zdrojů. Nyní dovolte, abych vyjasnil některé problémy, které projednáváme a které jsou předmětem naší zvláštní zprávy a pokusil se odpovědět na některé otázky. Co se týče první částky naší zprávy, mm, části týkající se hodnocení dopadu a hodnocení dopadu udržitelnosti, ex post hodnocení, tak je velmi důležité, aby před přijetím legislativního aktu, tak aby vyjednavači si byli vědomi všech dopadů, všech ekonomických aspektů. To je důležité. A také je důležité, aby političtí činitelé, zainteresované strany, veřejné mínění bylo schopné, mělo možnost tedy sledovat aktuální dopady legislativních opatření. My jsme tady vzali uh, hodnocení preferenčních doho, obchodních dohod um, ve srovnání se standardy definovaných ve zvláštní zprávě účetního dvora uh, z roku 2012 to hodnocení by mělo specifikovat náklady a přínosy návrhů, měl by být úplné a specifikovat uh, všechny dopady. Všechny dopady by měly být kvantifikované. Hodnocení by se mělo využívat, by měly využívat tedy političtí činitelé pro v případě dopadů na udržitelnost. Z tohoto hlediska jsme provedli audit všech 39 eh, platných obchodních dohod v době auditu a vzhledem k, mm, a tady PTA, které jsou v jednání, tak jsme si vybrali reprezentativní vzorek. S ohledem na dobu jednání a geografického pokrytí eh, PTA jednání Kanada, Mercosur, Maroko, Indie a eh, generalizovaný systém, všeobecný systém preferencí roku 2014. V době auditu jsme nebyli schopni auditovat transatlantickou ke partnerství obchodu a udržitelnost mm, dopadů nebyla tedy k dispozici v té otázce. Roz, pochopil jsem, že to mu tak bude později během tohoto roku a bude to užitečný nástroj pro jednání. Ne, posuzovali jsme dopad této politiky, ale s ohledem na standardy, které definoval Četní dvůr, jsme tedy ověřili užitočnost těchto velice důležitých nástrojů, jako je hodnocení dopadu, hodnocení dopadu udržitelnosti. ke druhé části auditu, tak tady jsme eh, studovali mm, aktuální řízení těchto mm, tohod, to znamená spolupráce mezi odpovědnými generálními ředitelstvími v komisi, celními orgány v členských zemích a také spolupráci partnerských zemí. V tomto smyslu je velmi důležité rozlišovat mezi ztracenými příjmy z důvodu preferenčních dohod, to je tedy to je tedy záměr toho obchodního uspořádání, čeho se EU tedy vzdá vzhledem k těm z důvodu těch udělených preferencí beneficientské partnerské zemi, to by mělo být kvantifikováno, aby byla znalost ehm, době e, vstupu v platnost té dohody. Něco jiného, ale jsou ztracené příjmy. Ztracené příjmy jsou cla, které již nelze vybírat, protože byla promlčena. A tady je tady studie toho, jak fungují celní zprávy ve vztahu k řízení těchto obchodních dohod. My jsme studovali efektivitu dohledu a kontroly orgánů pěti členských zemích Německa, Španělska, Francie, Itálie a Spojeného království. To, byly, to bylo pět členských zemí, které importovalo největší množství podle preferenčního uspořádání v roce 2014. Deset, pardon, deset tohoto hlediska já nemyslím, že je nutné to celé opakovat. Já chci říci, co jsme udělali k tomuto bodu, o kterém mluvila komise v souvislosti s odstavcem 63 naší zprávy. My jsme posuzovali vzorek 60 um, ehm, vozů v členských zemích v roce 2009 všech příslušných pravidel, dokument, ta, e, dokumentace a mm, dodávek, to všechny standardy byly tedy normy, byly splněny. Zjistili jsme například chyby ve 38% v těch auditovaných dovozů v Británii, v Německu 11%, ve Francii ve vztahu k roku 2009. Podle extrapolace tyto chyby implikovaly poznámce 51 v případě Velké Británie potenciální ztrátu 312 milionů euro. 167 milionů euro v případě Německa a 176 milionů euro v případě Francie. My jsme použili standardní extrapolaci účetního dvora a jde o to, že eh, nejde o to, jaká je konkrétní částka těch transakcí. Důležité je, že těchto 60 dovozů nebylo dostatečně reprezentativní, tedy k celkové populaci, která, což by nám umožnilo s 95% jistotou um, ehm, zpět k závěru, že to byl potenciální ztráta 655 milionů, to je 6 celkových um, příjmů z preferenčních obchodních dohod z pěti zemích, které byly předmětem auditu v roce 2009. Také chci říci, že byl projednán další bod, že ve vztahu k tomu roku 2009 jsme um, žádali o důkazy dokumentů, které měly být prezentovány Eh, nebo by měly být prezentovány, pokud eh, budou vyžádány. Importér má povinnost čtyři roky zachovat všechny doku, veškerou dokumentaci. Pokud audit požádá o tu dokumentaci, třetím roce, před tím tedy skončením toho té promlčecí doby. Mohu vás přerušit, omlouvám se, my musíme pokračovat dál. Já si ale myslím, že toto je velmi důležité. Je důležité vysvětlit, budete tu výměnu muset uh, pokračovat, stejně bychom se k tomu chtěli vrátit E, v té souvislosti s písemným prohlášením Všetního dvora. Pro nás je užitečnější to mít písemně. Omlouvám se, že vás přeruším. Máme před sebou ještě dvě zvláštní zprávy a musíme jít dál. Já jsem tedy vyjádřil svoji e, ocenění vůči komisi, ale chci také zdůraznit, že některá prohlášení Eh, zástupců komise nebyly, nebyla fakticky správná. Za to jsme vděční a doufáme, že nám to dáte k dispozici písemně, že budeme moci pracovat s vašimi eh, komentáři a pochopíme tedy, o co jde. Marte, chcete to dokončit? Santi Batvas, eh, De bijdrage van... Chtěl jsem říct jen to, že to byla skutečně velice zajímavá debata a od tří úseků komise jsme se ale co dozvěděli a já myslím, že je velice dobře, že jsme požádali o písemnou podobu eh, těchto prezentací. Výsledkem je to, že my eh, také eh, musíme spolupracovat eh, s kolegy z výboru INTA. A eh, ono je totiž důležité poučit se z eh, minulých chyb, když jsme to nyní takto se dozvěděli. Paní předsedající, tak a teď už musím být trošku brutální, pokud se času týče. Já tedy děkuji eh, všem, kteří nám tady pomohli. A nyní jsme u bodu číslo 7, to je zvláštní zpráva číslo 15 o efektivitě eh, environmentální složky programu LIFE. Naším zpravodajem je pan Tomáš Zdechovský a příslušný zpravodaj Evropského účetního dvora je pan Jan Kinšt a má slovo. Thank you, Madam Chair, for Eh, děkuji vám, paní předsedající, že mám příležitost vám odprezentovat naší správní, zvláštní zprávu, která se týká eh, programu LIFE. Eh, já bych chtěl poděkovat panu poslanci Stechovskému za vynikající práci, za vynikající zprávu. Jak víte, Eh, environmentální výdaje EU se eh, dává do řady různých programů. Eh, celková část je 2,1 miliardy, což je pouze 1,5 ekologických výdajů EU. Je to platforma pro výměna osvědčených postupů a katalyzátor dalšího vývoje eh, zelené politiky EU. Dá se říci, že eh, velice důležitým kritériem je právě ta katalyzační funkce. Eh, celkově my jsme řekli, že některé programy nebyly dobře navrženy, mm, poněvadž nesplnili tento Eh, toto kritérium. Mnohé programy měly omezeny eh, eh, omezené rozpočty a programy byly rozděleny mezi hodně malých témat. To znamená, že nebylo možno, aby nastala vhodná konkurence a abychom se, se posunuli rozumným způsobem této politice. Dále tento omezený rozpočet eh, byl rozdělen mezi členské země. A my sice eh, uznáváme, že by to rozdělení mohlo být proporcionální mezi členské země, eh, jenomže konkurence je možná pouze v rámci projektu jedné z jedné členské země. Eh, dále, pokud se týče eh, ukazatelů, eh, tak ty je třeba nejdříve združovat dohromady a teprve potom vyhodnocovat, což znamená, že se to vyhodnocení zdržuje. De facto vyhodnocení v poločase se děje teprve pět let po zahájení programu. To samozřejmě neumožňuje řádné posuzování výkonu od začátku. Eh, dále, my jsme shledali toto. Komise nevždy dostatečně zdůvodnila výběr projektu, a to se týká zejména některých důležitých aspektů z našeho hlediska, které jsou důležité z hlediska efektivnosti programu LIFE a e, týká se to významu problému, který je řešen eh, kvalita des, diseminace a možnost replikace. Jak už jsem řekl, jedním z klíčových cílů programu LIFE je být katalyzátorem rozvoje ekologické politiky a akcí. Eh, naše eh, vzorkové projekty ukazují, že v tomto aspektu je řada vážných nedostatků. I když výsledky z ekologického hlediska byly dobré, nepodařilo se diseminovat diseminovat a replikovat ty výsledky eh, na úrovni EU. Účetní dvůr v poslední části zprávy poskytl řadu doporučení, která by měla řešit eh, všechny eh, prvky a zlepšit celkově efektivnost programu Live. Eh, jsme potěšeni, že nový program Live je přiměřeně zdokonalen. Například role národních alokací při výběru projektu je menší, což by mělo umožnit zvolbu lepších projektů na úrovni EU. Dále je tady čili ten, eh, eh, ten aspekt replikace, replikovatelnosti, který se bude posuzovat lépe a také výsledky a cíle by měly být lépe definovány. Ale bohužel je tam pořád příliš mnoho priorit vzhledem eh, k velikosti rozpočtu. Také bych eh, chtěl pozbudit komisi, aby nadále usilovala o zlepšení eh, monitoringu projektů, a to jak předem, tak ex post. Já bych chtěl poděkovat představitelům komise za konstruktivní spolupráci v průběhu auditu. Zdechovský, Nyní pan kolega Zdechovský, náš zpravodaj. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, dámy a pánové, eh, nejdřív bych chtěl poděkovat panu Kinčtovi a jeho týmu za excelentní, výbornou práci, jakou já si představu, že by měl auditor opravdu odvádět a i za jeho uvedení do pro, eh, problematiky programu LIFE a jeho složky životního prostředí. Měl jsem možnost tuto problematiku pečlivě studovat eh, v Lucemburku na, na eh, účetním dvoře a opravdu jsem byl velmi mile překvapen odborností celého týmu. Při důkladném zkoumání speciální zprávy Evropského účetního dvora k efektivitě výše zmíněného programu jsem především kladl si za úkol posouzení správnosti čerpání evropských fondů. Jako zpravodaj rozpočtu v Libe eh, jsem se především zaměřil opravdu na jednotlivé položky eh, rozpočtu a proto považuji za zásadní i do budoucna se věnovat tomuhle tomu tématu eh, efektivitě čerpání finančních prostředků z peněz Evropské unie. Proto v zásadě souhlasím s výtkami Evropského účetního dvoru a chtěl bych zdůraznit, že program LIFE hodnocení eh, v roce 2007 až 2013 nefungoval efektivně, eh, efektivně. A to proto, že nebyl vhodně navržen a především nebyl vhodně implementován. Protože máme málo času, zdůrazním pouze pět bodů, na kterých se to dá ukázat. Za prvé, program byl původně navržen jako katalyzátor pro změny ve vývoji environmentální politiky, nicméně od počátku byl navržen špatně. Hlavním problémem byla přílišná ambicioznost tohoto projektu. Proto prosazuji, aby komise stanovila jasné specifické, měřitelné cíle a dosažitelné cíle pro projekty, které mají být v budoucnu financovatelné. Druhá věc. Dále zdůrazňuji, aby program LIFE skutečně přispěl k dosažení konkrétních, zdůrazňuji slovíčko konkrétních cílů, a to ve více prioritních oblastech tohoto pro, programu zároveň je potřeba aby projekty které jsou v tomto programu financované, financované nebyly izolované ale naopak měly transnacionální charakter aby přispěly k měřitelným způsobem k šíření udržitelnosti a replikaci výstupů. Třetí věc, kterou vidím za problém a kterou už zmiňoval pan auditor Kinč, to jsou ty národní alokace, kdy se často přidělují peníze projektům eh, na bázi národní, eh, národní preference na úkor kvality, čím se diskriminují ostatní státy. Je třeba, aby v, budoucnosti geografický balans byl zachován, nicméně, aby finance opravdu šly do těch nejlepších projektů. Čtvrtou věc, kterou bych rád podtrhl, je, že zvláštní pozornost by se měla patřit potenciálu každého hodnoceného projektu. Zda v sobě obsahuje možnosti šíření, udržitelnosti a e, replikace. Komise by měla stanovit jasné indikátory, které tyto prvky hodnotí. Já nechci slyšet tady odpověď, že to je finančně náročné. Není to finančně náročné. Pocházím ze soukromého sektoru, kde tyto způsoby hodnocení už jsou mnoho let jasně dané. A na závěr bych rád zdůraznil, že komise musí za každou cenu zlepšit své nástroje programového managementu. Je třeba vyhnout se netransparentnímu výběrovému řízení. To znamená vylepšit výběrové hodnotící formuláře, představit detailní šablony pro hodnocení výdajů, monitorovat projekty na pravidelné bázi a zavést postprojektový monitoring, zda ten projekt má opravdu udržitelnost a taktéž zavést společné indikátory pro výstup a výsledky financování projektů. To je za mě stručně tomu, k tomu celému projektu. K dalšími připomínkami od vás, od kolegů, se samozřejmě zabývám a chci se jim i nadále věnovat. Jsem připraven na případné vaše další otázky. Děkuji za pozornost. Děkuji, kolega Piper má slovo. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage. Děkuji, já mám otázku na účetní dvůr. Ty analýzy, které také potvrdil náš zpravodaj, jsou velmi užitečné. Od, moje otázka jde jiným směrem. Mě by zajímalo, zda to skutečně tedy um, to tedy bylo zjištění účetního dvora, nebo hmm, hmm, by to bylo možné. Eh, ekologické výdaje v programu LIFE, kolik procent těchto výdajů jde směrem eh, nevládní organizace? Dá se to vyčíslit? A pokud ano, tak mu, musí to být možné. Kolik procent těchto výdajů eh, pro nevládní organizace jde na politicko-ideologickou práci a nikoli na ekologické projekty. Lze to tedy odlišit politicko-ideologická práce versus ekologické projekty. Pak bychom dostali částku Eh, kolika miliony euro podporujeme lobismus nevládních organizací, který je často mířen proti Evropskému parlamentu. To by bylo velmi zajímavé. Já se vzpomínám na jedno hlasování v výboru v životním prostředí na téma LIFE, kdy eh, jsme stanovili zákonné podmínky že prostředky by se měly tedy využi- vynakládat na nevládní organizace, ale nikoli na politickou práci. Má účetní dvůr nějaký posudek k tomu? Ano, to je důležitá otázka. Ehm, Evropskou komisi, kolega? Köszönni a számvevőszék munkáját, egy nagyon alapos esát. Já chci poděkovat účetnímu dvoru. Je to velice užitečná zpráva, vidím tady jeden malý nedostatek. Tady jde v podstatě jenom o staré členské země a nové členské země e, jsou mimo e, zaměření této zprávy, přičemž programy LIFE e, jsou důležitým příspěvkem v nových členských zemích. Bylo by zajímavé vidět, jak e, se provádějí tyto programy v nových členských zemích. Hmm, v podstatě můžeme souhlasit se závěry účetního dvora, sice Tady jde o priority a cíle hm, projektu LIFE, ehm, které jsou velice ehm, široké a není eh, k dispozici příliš mnoho prostředků a pak se musí tedy eh, vyplácet do mnoha různých eh, projektů. A my bychom měli ale jak si tedy podpořit hm, ochranu životního prostředí. My jsme hovořili o tom, že Tyto programy by měly mít, působit jako katalyzátor, ale bohužel tomu tak není. Také se shodneme, že bychom měli klást větší důraz na monitoring těchto programů, jak se provádějí, jsou účinné, jsou efektivní, existují indikátory, kterými můžeme měřit, za jsou skutečně um, ekologicko-technicky mm, udržitelné, je to měřitelné. Uh, to jsou nejdůležitější otázky. Nikoli otázky, zda nevládní nebo na jaké účely nevládní organizace to, ty peníze používají, zda to je na lobbying nebo ne. Nejdůležitější otázka je, zda ne, nevládní organizace skutečně je, to vynakládají na udržitelnost. Dále, jak efektivní jsou ty nevládní organizace a ty stá, a státní, jak účinné jsou státní programy, co je účinnější. Spravodaj mm, dal doporučení, s kterými v podstatě souhlasíme, v některých bodech ale eh, bychom navrhovali nějaká doporučení. aby projekty měly více priorit. Co se toho týče, tak nebudu vycházet z toho, že například projekty na ochranu mm, o vzduší nutně souvisí s pozemními projekty, ale všechny projekty by měly vycházet z toho, že inovace a udržitelnost je důležitá. Všechny projekty by měly klást důraz na tyto dvě věci. Kromě toho se domnívám, že bychom si měli rozmyslet, zda ty dobré zkušenosti z jednotlivých e, projektů, ty nejlepší praxe, které jsme získali, získali z eh, některých projektů, zda bychom je nemohli použít i v jiných zemích. Když jeden projekt je financován z programu LIFE a je úspěšný, tak se z toho můžeme poučit a mm, realizovat to v jiných členských zemích. A to by mohlo významným způsobem přispět. I toto je důležité hledisko. při analýze jednotlivých projektů. Měli bychom tedy zvážit, zda skutečně nějaký projekt může být takovým katalyzátorem. Děkuji. Máme ještě jednu zvláštní zprávu, pak tedy to, to mějte na paměti. Slovo dávám Ines. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já samozřejmě nesouhlasím s tím, co říkal pan Piper. Samozřejmě, že bude potřeba vysvětlit, eh, jestliže máme určité důkazy, tak jak si o čem to svědčí. Program Live eh, byl uspokojivý. A teď hovořím o jižních státech, kde eh, značná část těchto projektu byla realizována tak, aby tyto turistické země zlepšily svoje životní prostředí a zajistily udržitelný rozvoj. Takže já nevím, jestli to platí pro tento program, ale e, podle mého názoru není nutné, aby celá řada nebo naopak je, je nutné, aby, nebo užitečné, aby nevládní organizace pomáhaly parlamentu a dávaly mu informace. A pokud program LIFE je mm, jak využívaný jinými nevládními organizacemi, které s Evropským parlamentem nesouhlasí, tak eh, to se nedá nic dělat. Prostě mm, důležité je, aby docházelo k tomu žádoucímu pokroku a jestli se nám to líbí nebo ne, to je demokracie a eh, prostě eh, někdo bude hovořit o dopravě, některé odborové organizace třeba nebo združení ve všech odvětvích mají různé názory, někdy nás kritizují, ale uznávají na druhou stranu kvalitu naší práce. A já mám otázku na účetní dvůr. Co se týče udržitelnosti, projekty, které jsou realizovány, zbavují někdy členské státy jejich odpovědnosti. Řízení eh, ekologických projektů eh, zaměřených na životní prostředí se posunulo, takže už to eh, není na odpovědnosti evropské, ale eh, je tu rozhodnutí o udržitelnosti. A mě by zajímalo, jak eh, tento udržitelný charakter projektu lze sloučit s tím charakterem komunitárním. Také je tu otázka zeměpisného rozložení. Komise ten problém nevyřešila. Některé státy jsou průmyslovější než jiné a na jihu Evropy my e, představujeme jakési plíce Evropské unie a tak by mě zajímalo, co si o tom komise myslí. Herr Martin, Sie haben das Wort. Ehm, Environment, pan Herr Martin. Děkuji, dobrý den, paní předsedkyně, dobrý den ve spolek, děkuji za slovo. Komise samozřejmě vítá práci účetního dvora předběžné zprávy účetního dvora vždy komisi pomáhaly v realizaci jejich programu a vítám také předběžnou zprávu pana Zdechovského, která vyvolala velice užitečnou rozpravu. Takže já mám jenom několik poznámek a připomínek. Za prvé, zpráva účetního dvora eh, přišla ve chvíli, kdy se projednává nový program LIFE a celá řada těch doporučení už je vyřešeno v rámci interinstitucionálního jednání. To se týká třeba těch těch národních alokací, které vzniknou na konci první části programu, po, po té první části víceletého programu. Ale také je tu celá řada dalších aspektů, které se zlepšily, jako například specifické cíle, které byly nyní definovány v rámci nového programu. Takže některá ta doporučení jsou jaksi vyřešena eh, v rámci nového právního základu a také další doporučení, jako třeba nutnost, aby LIFE sehrávalo více roli katalyzátor, to je otázka přežití tohoto programu. Jak už tady bylo zdůrazněno, je to program, který uh, disponuje omezenými prostředky a týká se problematiky, která nebývá vždy největší prioritou eh, v dobách krize a podobně, takže tento program by měl být katalyzátorem tak, aby podporoval politiky ochrany životního prostředí do budoucna a v tomto směru byl zlepšený, protože celá řada inovací nového právního základu umožňuje právě prostřednictvím integrovaných projektů zlepšit i integraci životního prostředí do ostatních politik. A dále a je tu nový pilíř e, zpráva a informací, která více klade důraz na e, politické aspekty. Další, co tady bylo zdůrazněno, je, že aby e, programy, nebo aby se kladl důraz na replikovatelnost, transferovatelnost eh, řešení, která jsou navrhována v rámci programu. Tento nový program právě umožňuje eh, nebo dává možnost členským státům aby získali podporu na jednu stranu na podporu projektu, ale současně v rámci toho nového programu by měli moci používat takzvané finanční nástroje. A třetí věc, e, otázka replikability je předmětem kritérií e, pro alokování prostředků v rámci tohoto třetího programu, takže to už je samo o sobě, myslím, e, reakce a řešení toho požadavku na zvýšení replikability. A dále tedy je tu otázka ukazatelů. My jsme na nich samozřejmě leta pracovali, ale ukazatele efektivnosti to jsou aspekty, které bude, budou zblízka sledovat rozpočtové orgány, především po revizi v poločase pra, eh, komise bych chtěla na konci hodnocení, průběžného hodnocení mohla předložit v roce 2017 konkrétní ukazatele výkonnosti programu, které potom budou podmiňovat druhou polovinu v rámci víceletého finančního rámce a, a vlastně ovlivní pokračování tohoto programu po skončení víceletého finančního rámce. Děkuji vám. Děkuji, ale vy jste neodpověděl na otázku nevládních organizací. Aha, já jsem se domníval, že to je otázka adresovaná účetnímu dvoru. Dobrá, ale nám to odpovím. Program LIFE eh, představuje velmi omezené prostředky a od začátku, to znamená už 20 let, podporuje nevládní organizace, ale to jsou eh, dotace eh, na fungování, nikoli na akce. Tady ty nevládní organizace předkládají roční plány práce, které hm, jsou hodnoceny v rámci určitých kritérií výběru a jsou získávají až 60 ze svého pro, eh, rozpočtu na, eh, pro fungování, ale nikdy to nebylo více než 9 milionů eh, třeba u minulého programu, takže z 300 milionů je na to tady na fungování těch nevládních organizací asi 9 milionů, čili mm, je to mm, samozřejmě cesta, mm, jak kdy tento program funguje, ale vzhledem k tomu, že se jedná o málo eh, prostředků, je to eh, je mnoho eh, povolených, málo vyvolených, takže řekněme asi 30 ročně. Yes, thank you. I will try to be brief so I can only... Já budu stručný a mohu doplnit jenom tu odpověď na nevládním organizacím. To obvykle není příjemce v rámci programu LIFE. Obvykle e, jsou pro ně jiné rozpočtové linky. A e, z těch 25 projektů tam nebyla žádná nevládní organizace. Co se týče um, toho, co řekl vážený maďarský kolega, no je pravda, že komise může srovnávat tedy po naučení z předcházejícího období eh, v členských zemích a doufám, že na období 2014 až 2020 také využijí těchto mm, ponaučení. Paní Ayala Sender, program byl um, úspěšný um, radě zemí v příloze 2 v tabulce vidíte hodnocení úspěšnosti různých typů projektů každé zemi najdete jeden nebo dva, které byly úspěšné, které mají potenciál k replikaci nebo již byly replikovány, ale nemůžeme říci, že v některých částech Evropy implementace byla lepší než jinde. 55 členských zemů, zemí, které jsme auditovali, reprezentují 50 výdajů a ty problémy jsou všude, takže je to logické protože to řídí komise, nikoli sdílený management. Co se týče udržitelnosti, to je klíčové, je to i v tom nařízení, že projekty musí být udržitelné, je to jedno z kritérií pro posouzení um, projektů. Mohu vás jenom odkázat k bodu čtyři naší zprávy, kde jsou možné bariéry Eh, udržitelnosti produkt, projektů, eh, geografická distribuce, mm, chápeme, že tam byl kompromis mezi parlamentem a radou. Mm, zavedení takzvaných integrovaných projektů pro širší geografické využití a účast více eh, fondů předpokládám, je to krok správným směrem, že mm, po roce 2017 geografické distribuce tzv. tradičních projektů bude mm, uzavřená a bude e, mm, konkurence v rámci EU. E, ten program je poměrně malý ve srovnání s výdaj na strukturální fondů, společné zemědělské politiky, e, evropská unie může eh, prostě v evropské konkurenci vybrat jednoduše nejlepší. Děkuji, pane Kinšt. Nikdo další se nehlásí, nespravodaje, takže další bod programu to je uh, účinnost uh, projektu tu v činnosti veřejné dopravy paní mm, Ivanova. Děkuji, vážení poslanci, členové výboru pro spočtovou kontrolu. Chci vám při této příležitosti pogratulovat k vašemu zvolení a popřát hodně úspěchů v budoucí práci. Také jako bývalá členka tohoto výboru je mi uh, Ehm, potěšením prezentovat eh, závěry zvláštní zprávy číslo 1, eh, účinnost projektu městské veřejné dopravy podporovaných z EU. Je to také první zpráva, kterou prezentuji v tomto výboru jako členka účetního dvora. Chci také pogratulovat panu Perinskému za velice kvalitní dokument, který jsem prostudovala se zájmem. Chci zdůraznit, proč je toto téma zajímavé především k eh, důvodu narůstající koncentrace mm, obyvatel. Eh, náklady na dopravu činí 80 miliard euro ročně. Dochází k vyššímu počtu nohod, eh, představuje 23 emisí. Mm, znečištění hlukem je rostoucím problémem ve městech když se podíváte na eh, od roku 2007 tak EU investovalo ehm, v rámci eh, Fondu regionálního rozvoje a kohezních fondů velké množství peněz. Eh, my jsme provedli šetření v pěti členských zemích, které společně představují 50 celkových výdajů na městskou dopravu. Máme, eh, posuzovali jsme 26 projektů, hlavním cílem bylo posoudit implementaci a účinnost eh, projektů městské veřejné dopravy. Velmi důležitým aspektem našich zjištění většina projektů byla implementována v souladu s projektovými specifikacemi. Ve třech případech došlo k přetažení nákladů. Všech, téměř všechny projekty splnily potřeby uživatelů, dvě třetiny z nich ale byly nedostatečně využívány. To implikuje um, výsledky Eh, přínosy, jako je snížení znečištění a menší počet dopravních zácp. Um, v neposlední řadě, to je velice důležité, to jsou naše doporučení. Podle našeho názoru komise sehrála důležitou roli v těchto projektech, vzhledem k tomu, že většina těch projektů byla významná. Proto byla předmětem schválení ze strany komise. Naše doporučení se tedy mm, jsou adresovány především komisi a mm, my doporučujeme, aby existovaly manažerské nástroje, které by monitorovaly úspěšnost a spokojenost uživatelů s projekty, mm, dále některé indikátory, které jsou uvedeny v dohodách a pak budou měřeny očekávání počtu uživatelů by mělo být lépe analyzováno, dále volba dopravního prostředku by se měla kvantifikovat. Dále doporučujeme, um, aby programy městské dopravy byly zahrnuty v politice mobility. Dále členské státy by měly také řešit tyto otázky. Eh, Učení dvůr se domnívá, že pokud budou implementovány, tak přispějí k efektivnějšímu eh, nižším projektům v městských, v evropských městech. Doufám, že tato zpráva bude užitečná pro parlament a pro členy výboru KONT. Chci poděkovat komisi za dobrou spolupráci během celého procesu a děkuji vám za pozornost. Pirinský, Děkuji vám, pane kolego. Eh, dovolte, eh, paní předsedající, abych eh, řekl, že toto, to si velice ceníme, toho, co tady nám účetní dvůr předložil, poněvadž eh, to je, jsou samozřejmě eh, věci, které, na kterých záleží všem, tedy na veřejné dopravě. Proto si myslím, že tato zpráva přichází v právý čas a zaslouží si více pozornosti. A dovolte, abych byl spíše selektivní, spíše než aby se to snažil postihnout vše. Eh, zdůraznil bych eh, to, co je snad nejdůležitější mezi nálezy komise. A sice to je využití dopravních projektů ve městech. A já si myslím, že toto je opravdu klíčový parametr a měli bychom mm, o něm eh, uvažovat. Čili skutečně efektivita těch programů, které my eh, jako Evropská unie podporujeme, to je, to je myslím klíčové, zaměřit se na ně. A eh, je třeba říci, že eh, to nedostatečné, nedostatečné využití, to je velmi vážné. Jednak jsou to projekty špatně vymyšlené, špatně navržené a pak je to také otázka toho, nakolik máme promyšlené strategie mobility eh, v EU. Zde se domnívám, paní předsedající, že v podstatě to, eh, co eh, se zde snažím, na co se zde snažím upozorňovat, tak o to jde, abychom se na toto soustředili. To znamená, jak lépe navrhovat tyto projekty a jak je lépe vkládat do kontextu rozvojové a další politiky. Je třeba se eh, soustředovat na eh, věci, eh, dívat se na ně kriticky, zvláště když zkoumáme velké projekty. Jde nám, respektive musí nám jít především o to, abych, aby se zjistilo, jak žadatel o peníze na velký projekt eh, se vyrovnává se všemi výzvami, se všemi problémy, eh, s celým tím kontextem toho, na co ten projekt může narazit. A pak je také otázka, jak pomáhat městským orgánům při eh, zpracovávání takovýchto projektu. My zde máme z dělení komise Sloňského září, eh, kde, které má v titulu napsáno eh, mimo jiné k efektivní, cesta k efektivní městské dopravě. A to by mě právě zajímalo, jakým způsobem, nebo jestli vůbec tedy je zde ta otázka efektivity pojednána. Poněvadž tady bude třeba se zaměřit na to, proč tolik městských dopravních problémů není dostatečně využíváno. A důležité je prostě ty nedostatky, které nyní známe, v co největší míře překonávat. Já se domnívám, že my tady máme velký prostor pro velmi aktivní interakci mezi komisí a členskými zeměmi a že bychom měli vážně věnovat pozornost tomu, jak, řekněme, naši interakci nabídnou také přímo místním, nejenom regionálním orgánům. Jsem přesvědčen, že pomocí této zprávy vstupujeme do oblasti, kde nová komise skutečně může eh, účinně ovlivnit životy lidí pokud si uvědomuje ty hlavní výzvy rozvoje měst a zejména městské dopravy. Já bych ještě řekl, že kofinancování systému metra v bulharské Sofii bylo eh, velmi úspěšné. Tam ta eh, využitelnost je prakticky 100%. Já myslím, že je to dobrý příklad. Děkuji, kolegyně Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, chtěla především moc poděkovat za tento návrh zprávy. Eh, co se týče závěrečných doporučení, u toho prvního doporučení vy říkáte, že bychom mohli zahrnout různé ukazatele, které by se měly schvalovat. Třeba e, souvislost mezi získanými e, výsledky a odměnou hospodářského subjektu. A to jsou, to jsou některé ty projekty, to jsou jasné stavby infrastruktury, některé se týkají nákupu vozidel. Tak o jakých kritériích hovoříte? Dále, průzkum spokojenosti u uživatelů ex ante a ex post e, u doporučení číslo 2. Co se týče hodnocení míry využití v některých případech, dochází ke, způsob, ke změnám způsobu chování, kdy například se využívají udržitelnější prostředky, že třeba autobus je nahrazen tramvají a účetní dvůr, jakým způsobem hodnotí míru využití? Protože se jedná třeba v takovém případě o definitivní změnu eh, dopravního prostředku, kdy se nahradí více znečišťující dopravní prostředek autobus méně znečišťujícím. Kolego, Až tlumočníci odejdou, budeme muset pokračovat v angličtině. Pan kolega Javor, prosím. Čas se krátí, takže se pokusím být stručný a gratuluji, nebo nebudu gratulovat, nebudu tentokrát děkovat, jenom několik připomínek co mě překvapilo v této zprávě, že velké části projektů ta, e, to zůstalo využitelnost pod e, plánovanou úrovní. To znamená, že problémy v dopravě e, jsme se pokusili řešit, které neexistovaly, tedy byly nějaké projekty, vymyšleny a na to se vyžádali peníze. Otázka je, zda jsme schopni um, lépe posoudit poptávku. Ve fázi plánování bychom nejenom uh, u vlastních projektů, ale také zvažovat nebo lépe kalkulovat alternativy těmto projektům, například eh, vystav, budování linie metra 4 v Budapešti, tam nebyly dobře spočítány náklady a byly využity obrovské prostředky. Také je důležité, aby mm, aby se tedy nedělaly ehm, výpočty pro investora, abychom měli nezávisle na investorovi eh, ty údaje. Dále je důležité, abychom indikátory CO2 na kilometr na hlavu považovat tedy za indikátor. Ehm, tento výbor navštívil eh, metro Budapešti a um, já chci dát slovo komisi paní Anderson Pench z DG Regi. Děkuji. Paní předsedkyně, já chci poděkovat zpravodaji za tento dokumenty paní Ivanové za prezentaci zprávy. Také chci poděkovat jí a kolegům z účetního dvora za dobrou spolupráci. My sdílíme analýzu um, komise. Um, já chci říci, že tato zpráva byla velice dobře načasovaná, protože mnoho z vás ví, že nyní vyjednáváme operační programy s členskými státy na 2014 až 2020 a do, bereme v úvahu doporučení. I když je nemůžeme všechny tedy um, prosadit, tak silně doporučujeme. Také eh, při mm, vytváření delegovaných a prováděcích aktů mm, to bereme v úvahu. Máme delegovaný akt přenesené pravomoci, ehm, týkající se metodologie mm, hodnocení projektů a komise tento týden rozhodne o eh, o prováděcím ehm, aktu pro implementaci velkých projektů. To bude brzy zveřejněno. Pak je další akt týkající se metodologie mm, výnosů a nákladů, přínosů a nákl- analýzy přínosů a nákladů, který bude zveřejněn v listopadu. Dále ve vztahu k těmto analýzám nákladů jsme zpracovali také pokyny o analýze přínosu a nákladu, které bude též v listopadu. Samozřejmě je snaha být co nejvíce konkrétní. E, tato zpráva byla tedy velmi užitečná pro nás. Mm, já bych řekla na rok 2014 až 2020 ehm, bude zaměření na strategické programování. Um, jsme přesvědčeni, že nám pomůže zajistit, aby byly e, vybrány dobře navržené projekty. Znamená to také, že všechny velké projekty budou předmětem podrobnější kontroly co do příspěvku politickým cílům programu a budou muset prokázat příspěvek k udržitelné městské mobilitě. Chci zdůraznit, že hodnocení a přijímání velkých projektů se, tam se tak ten postup změní, které budou přísnější pro nové programové období a mm, věříme, že to nedostatečné využití, což je hlavní program, by měla umožnit um, časnou revizi tohoto projektu, což je součástí analýzy přínosů a nákladů. Také to technické téma, které třeba řešit. Kvalitativní eh, kontrola tedy mohou, to mohou provést nezávislí experti s podporou komise nebo eh, se souhlasem komise s jiným nezávislým expertem. My velice podporujeme členské státy, aby využívali experty Spravodaj to zmínil ve své zprávě a mohu říci, že přesně toto bychom si přáli. A to tedy mm, by mělo být využito v rané fázi přípravy projektů. Mělo by to přispět k komplexnější mobilitě a lepším projektům, což je eh, hlavní tedy konstatování účetního dvora. Děkuji vám. Vielen Dank. Gibt es von Seiten des Hofes... Děkuji. Eh, má k tomu ještě účetní důvod co dodat? Mm, jenom stručná odpověď na otázku eh, k těm ukazatelům, indikátorům. To je v našich doporučení velice důležité. My samozřejmě ta doporučení činíme proto, abychom byli schopni měřit výsledky naší politiky. A jako příklad eh, by se mohlo eh, sloužit věci jako třeba snížení objemu eh, dopravy, snížení emisí CO2 a tak dále, případně méně zácp. A to je velice důležité, poněvadž se provedou odhady, ty se musí zanalizovat a Eh, pak je to třeba integrovat eh, do kvantifikovaných porovnání eh, různých variant dopravy. A tak to samozřejmě je otázka potom vhodného doporučení. No a na to potřebujeme potom vhodně navržené projekty a vhodné sledování cílů. Tak a ještě jednou pan kolega Pirinsky. Eh, jenom několik poznámek. Pokud se týče prohlášení komise, je zde jeden aspekt, který v této zprávě a v mém dokumentu zazněl. A sice, že eh, tyto projekty nelze posuzovat pouze podle eh, přínosu a nákladu. Eh, poněvadž tady jsou také širší eh, sociální dopady a aspekty, které je třeba brát v úvahu. A měli bychom zajistit také to, že ta nová přísnost a náročnost eh, z hlediska kvality projektu, že ta by neměla, to všechno by nemělo vést k takové úzkoprsosti. A další aspekt, který bych zmínil, souvisí s tím, že Máme celou řadu dalších faktorů, jako třeba eh, parkovací, eh, možnosti tedy parkování, eh, možnost odstavit auto a pokračovat třeba tramvají nebo metrem. No a to jsou takové vedlejší faktory, které se možná nemusí vždy objevit v té analýze, ale taky je to faktor využití tohoto eh, projektu. Čili proto hovořím o tom, že ty dopravní projekty by měly být eh, integrovány do eh, komplexnějších, tedy do širšího kontextu dopravní politiky. Tak vidím, že nikdo další se nehlásí, takže děkuji eh, Evropskému účetnímu dvoru, eh, komisi, kolegům, tlumočníkům. Končím zasedání a zítra pokračujeme v 9.